Schönen guten Morgen. Dobré ráno. Myslím si, že můžeme začít. Rozhodnutí ze schůzek ordinátorů ze včerejška z večera se dostali a pokud do, dneska, do dnes do 12 hodin nikdo nebude nic namítat, budou tyto, eh, tato rozhodnutí pokládána za přijatá. A jsme u technického pilíře čtvrtého železničního balíčku doporučení pro druhé čtení. A nejdříve tady máme interoperabilitu a eh, uděláme nejdříve testovací hlasování. Zahajuji. Zdá se, že by to mělo fungovat. Končím hlasování. Všechno v pořádku. A dostáváme se k hlasování o interoperabilitě. Ines Ayala Sender, prosím. Pane předsedo, eh, v rámci eh, dobré schody bych ráda zmínila, eh, navzdory tomu, že včera se koordinátorům nepodařilo dospět k nějaké dohodě, takový je prostě život. Takže vedle toho, co paní Bilbao a má skupina jsme žádali, tak, ještě bych tady chtěla poděkovat eh, své skupině za podporu mých pozměňovacích návrhů. Nicméně, abychom tedy měli eh, s radou co nejlepší vztahy a doufám, že i paní eh, komisařka si, jak, jak si dodrží slib, že mezi nás přijde s balíčkem bezpečnostních opatření v boje proti terorismu na železnicích. Takže tedy stahnu na dneš, ty dnešní dnešní pozměňovací návrhy, které jsem měla e, připravené. Ale doufám tedy, že ten balíček e, zůstane e, jednotný tak, jak byl. Jinak, pokud se tak nestane, tak to bude opravdu medvědí služba železničnímu sektoru. Děkuji. Danke sehr. Děkuji mnohokrát. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Je to jmenovité hlasování. Takže prosím, hlasujte nyní. Zahajuji hlasování. Oh, here? Mhm. In favor? Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 30 38 pro, 3 proti, 2 členové se zdrželi, tímto to bylo přijato. Blahopřeji paní Bilbo. Další je bezpečnost na železnicích. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 4 proti, 2 členové se zdrželi. Tím to bylo rovněž přijato. A i zde děkuji zpravodaji. Free men in Free World. A dále máme Evropskou agenturu pro železnice. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. osm pro, dva proti, dva se zdrželi. Rovněž přijato. Už jsme to odhlasovali. A teď nyní se dostáváme k dalšímu hlasování o dohodě s Makalem, což je také jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 hlasů pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Bylo to tedy rovněž přijato. nyní tady mám krátkou známku k bodu 13. Tady vlastně v rámci naší monitorovací práce pro, pro, rozhodnutí v oblasti prováděcích pravovacích pro Connected Europe Facility, tedy v oblasti dopravy. Jde o programy na rok 2016, kde se má provádět CEF v oblasti dopravy, dále se to týká evropského příspěvku pro finanční instrumenty a pak se to týká k výzev, k překládání záměrů a synergií mezi oblastmi dopravy a energetiky. Mám pocit, že budu muset ještě chvilku počkat. Takže Gesíne, prosím o klid. Ještě jednou. Jde o pracovní programy pro implementaci CEFu v oblasti dopravy, pak jde o evropský příspěvek k nástrojům pro financování a výzvy pro předkládání záměrů, které mají podpořit synergie mezi oblastmi dopravy a energie a dále jde o dopracovávání pracovního programu 2014 až 2020 pro finanční podporu záměru. Chci zúraznit, že ověření návrhu komise pro nás jako pro poslance je samozřejmě velice důležitý úkol. Právě nařízení OCEFu je velice zám důležitá legislativa pro náš výbor. Je tedy naší povinnosti, abychom kontrolovali, jakým způsobem provádí komise pravomoci, které my jsme jako zákonodárce na ně přenesli. Tran Comicology Newsletter číslo 8 a 9 eh, informovají o návrh. již informovali o návrzích rozhodnutí, které dnes ověřujeme. Jsem velice rád, že se komise dostavila k nám na výbor, aby nám celou záležitost podrobně osvětlila a proto prosím pana Oliviera Onidyho, aby eh, zahájil svou přednášku a děkuji mu mnohokrát, že se dostavil k nám na výbor. Děkuji, pane předsedo, za tento úvod. Děkuji vám i za to výrazné hlasování s jasným výsledkem k tomu technickému pilíři čtvrtého balíčku a doufám, že brzo bude následovat, budou následovat další kroky. Co se týká CEF a evropských instrumentů, tak víte, že v roce 2015 jsme schválili částku peněz 13 miliard eur zhruba. A bylo schváleno 263 dohod. Ten program souvisí s těmi čtyřmi modifikacemi pracovního programu, které máte před sebou. Právě jsme uzavřeli druhou výzvu v Connecting Europe Facility. Zavřeli jsme to 16. února. Tady je již teď zcela jasné, že máme masivní převis 7,6 milionů eur bylo vymezeno pro tuto výzvu, 1,1 pro obecnou část a 1,7 pro tu část kohezní. Jsme přesvědčeni, že na obou stranách budou využity všechny dostupné prostředky, což samozřejmě nám neposkytuje mnoho prostoru pro manévrování v budoucích letech a také přijímáme aktivní rozhodnutí, které vám předložíme v krátké době. Tedy situace v pracovním programu, které máte před sebou, to jsou čtyři programy. Za prvé roční program odlišného druhu, je to první experiment, který je možný v rámci nové právní báze SEF. To je také věc, v níž se parlament angažoval. Tady v podstatě jde o to pokusit se financovat projekty synergií mezi sférou dopravy a energetiky. To je první pracovní program. Druhý je roční program pro dopravu. Třetí eh, program pro SEF a nástroje, které procházejí EIB a potom víceletý pracovní program, který má rozhodovat o celé řadě podpůrných aktivit. Hlavně konkrétně by toto vedlo ke dvěma dalším výzvám, které budou zahájeny, odstartovány na podzim tohoto roku. Jedna výzva, to je ta výzva v oblasti synergií mezi dopravou a energií, 40 milionů. Druhá výzva v oblasti dopravy, celkem 90 milionů 50 v té obálce kohezní, kde budou projekty, které nejsou součástí toho dodatku 1 a 40 milionů v té obecné obálce na priority, které nebyly obsaženy v předchozí výzvě. To je v podstatě hlavně doprava a hluk z železnice. Další modifikační program nám umožní dále podporovat částkou 66 milionů eur inovativní finanční nástroje, se poskytne tyto nástroje a potom čtvrtý víceletý jedna, což je celková suma 80 milionů a to se předpokládá pro celou řadu podpůrných akcí a aktivit jako je Cezar, e IITS, e, dopravní koridory na železnici a také navigace. Co nám to vypovídá pro budoucnost? Celkem bychom měli pouze omezenou částku asi 3 miliardy eur do konce stávajícího finančního období, tedy v grantech, ale tyto finance jsou určeny pro závěrečné roky finančního období a zhruba 1,6 miliardy, které původně byly určeny pro finanční nástroje. To znamená, že se díváme na ty různé cesty tak, abychom nadále podporovali projekty teď. Teď, protože tady je teď velká poptávka. Viděli jsme to i v té druhé výzvě, jaký je ten převis. Ten je velký, velmi velký. Také jde o to, abychom dodrželi ten pokrok, kterého dosahujeme eh, v celé řadě sítě TNT. To je věc, o které s vámi také hovoří koordinátoři. A jaké máme eh, možnosti? Za prvé, od příštího roku dál budeme v postavení, kdy budeme využívat některé z finančních prostředků, které nebyly eh, využity dříve podle toho principu use it or lose it. Pak tady budou eh, ty nástroje dostupné příští rok. Dále se domníváme, že tady bude asi určitý alespoň návrh eh, transferu peněz, které byly původně určeny na finanční nástroje, na obecnou linii, což by nám umožnilo eh, poskytovat dotace projektům. Máme tady EFSI, nástroje EFSI a tady je aspoň jistá míra kanibalizace mezi těmito dvěma finančními nástroji. Za třetí, pokusíme se v kontextu revize víceletého finančního rámce pokusit se předřadit ty finanční prostředky, které původně byly e, dostupné, rezervovat je pro poslední roky toho období, tak abychom měli ty peníze od příštího roku dál. A nakonec když se podíváme na ten velký úspěch transferu z té obálky kohezní, kde se transferovalo z kohezní obálky směrem k CEF, tak tady by také mohlo být eh, řešení, že v kontextu struktury fondu nebude mm, žádný dobrý příklad, tak aby to tady opět bylo zavedeno v tom eh, té středně dobré, době, době kontrole, tak abychom měli posléze možnost transferovat finanční prostředky směrem k SEF. To by byl velký rozdíl v tom smyslu, že bychom mohli zamýšlet výzvu na příští rok a dál. Myslíme si, že ta výzva by se setkala s velkým zájmem a měli jsme tři priority pro tu výzvu v příštím roce. Za prvé, revidovat určitou částku peněz, která by mohla být poskytnuta formou grantů, která by byla vyhrazena pro operace podporující projekty, které budou také možné v rámci EPSI, tak aby ty projekty byly ještě atraktivnější pro soukromé investory, třeba ve složitých oblastech, tak jako je třeba železnice nebo Cezar nebo další oblasti. Druhá možnost by byla, víte, pane předsedo, že jsme byli aktivní v tom, že jsme uh, hledali ty drobné zatím chybějící spojnice v té komplexní síti. Pravidla se to k nám dostává tím, že jako dodatek k těm velkým projektům se nás ptají, proč se nesoustředíme i na drobné, malé segmenty té komplexní sítě, tak abychom i tady dosáhli nových dostupných kapacit, především v rámci železnice. Tedy druhá priorita této výzvy by mohla být pokusit se e, zacílit na tyto chybějící spojky v rámci té analytické práce, kterou teď provádíme a doufáme, že vám to budeme moci představit záhy. A třetí priorita inovace, protože inovaci pojímáme velice široce. Tady vidíme velké projekty v různých oblastech, třeba nové systémy řízení dopravy nebo i řešení v urbánních oblastech. Myslíme si tedy, že tento segment by si opravdu zasloužil další posílení v rámci nové výzvy. Děkuji vám. Bedanke mich auch für den... A také děkuji za přednášku, za to, že jste se dostavil mezi nás a nyní budou mít slovo nejdříve koordinátoři, takže jako první Markus Píper. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také komisi za velice detailní informace o tom, jak probíhají, eh, nebo jak vypadá situace ohledně CEFu to, co jsme si vyslechli, je potěšující. Mne to nepřekvapuje, protože my jsme byli o CEFu vždy přesvědčeni a když je nyní takto ve velkém měřítku využíván, pokud se skutečně daří nalézat projekty, a pomocí inovativních finančních nástrojů, respektive to propojit celé i s inovativním finančními nástroji, pokud tady jsou nové nápady na to, jak pomocí méně peněz v budoucnu eh, pokrýt ty nejdůležitější věci, tak my to samozřejmě naprosto vítáme. Ale přesto zůstává tady jedna otázka, kterou bych rád položil o komisi, která se týká rozpočtu na rok 2016. A Tady jde podle mne o takový zásadní problém toho, jak se komise chová v rámci vyjednávání o finančních záležitostech. My jsme se dohodli na tom, že pokud budou nějaké marže, nějaké manevrovací prostory v ročních rozpočtech, tak CEF dostane peníze zpět, tak abychom mohli nahradit tu záruku pro EFSI, protože to byly naše peníze. Takže pokud se tam vyskytne skutečně nějaký manevrovací prostor, tak bylo dohodnuto, že tyto peníze prostě získáme zpět tak abychom mohli realizovat náš plán pro CEF. Ale není v důsledku rozpočtových vyjednávání na rok 2016 došlo k této situaci. Komise přišla s vyjednávací pozicí, kterou my vůbec nechápeme. E, potěšující je, abych to tak předeslal, je to, že tady e, máme 150 milionů pro CEF, které byly jaksi navráceny v roce 2016, byly poskytnuty zpět CEFu a že se to podařilo také pro Horizont 2020. Ale nad to Horizont dostal další 40 milionů pro marže 1A a další peníze také pro Erasmus a Kosme. Další peníze, minimálně 40 milionů. A na otázku, kterou jsme položili zástupcům komise, zda je to nutné také pro CEF, nám bylo řečeno ne že máme eh, dostatek peněz pro projekty, které byly předloženy. Tak to nám to bylo řečeno. A já nyní vůbec nechápu, jak můžeme jít do vyjednávání o financích s, takovou, s takovouto pozicí, protože víme, že ta těch 12 miliard, to bylo to první vypsání, eh, bylo tam k dispozici 12 miliard, ale přišly projekty ve výši 37 miliard, takže to bylo trojnásobně vyšší. Jak může tedy komise v této situaci říkat, že nepotřebuje žádné dodatečné peníze pro CEF? Nás to velmi zklamalo a před čtyřmi měsíci jsem napsal dopis paní Bult a nedostal jsem žádnou odpověď. Pak jsem se pokusil s Vimem van den Kampen, což je náš koordinátor a ještě s pár, s několika dalšími kolegy. Opět jsme se obrátili na paní komisařku, napsali jsme jí stejný dopis a opět jsme neobdrželi žádnou odpověď. A nyní se tedy snažím tady do toho zapojit celý náš výbor, snažíme se do toho zapojit výbor a doufáme, že se tedy změní chování komise v rámci vyjednávání o financích, že že se nám podaří do toho vnést trochu více světla do té temnoty. Neboť je, my nemůžeme akceptovat, že za A strana, že výzkum je takto upřednostňován a za druhé, že se tedy zeptáme komise a ona nám tvrdí, že jsou pokryty ty projekty, které byly předloženy a že je to všechno v pořádku. A tady tedy prosíme, co se týče vyjednávání o rozpočtu na rok 2016, prosíme o celé jasnou Eh, reakci ze strany komise. Chceme, aby nám vysvětlila, jak se to tady představuje i pro další roky, právě pro i v rámci revize víceletého finančního rámce. Chce skutečně takto pasivně se stavět k tomu, co my jsme si tady vymohli, že je tady možné navracet peníze zpět do CEFu? Nebo jak se máme chovat? Máme tady aktivně tlačit na komisi a požadovat od ní, aby vrátila tyto peníze? Děkuji předseda, já to krátce vysvětlím. Ten dopis, o tom jsme hovořili ještě včera na schůzi koordinátorů a já jako předseda výboru, se k tomu také ještě vrátím a také napíšu dopis paní Bulc. Nyní má slovo Dominik Riké. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také komisi za to sdělení. Já mám několik připomínek. Za prvé, v rámci eh, poskytování eh, těch eh, plateb v CEFu je třeba provést eh, jakousi adaptaci, respektive jakousi novou mobilizaci fondů, eh, tedy prostředků z fondů kohezních eh, do CEFu a celkově by asi měl být revidován víceletý finanční rámec. Vidíme, že CEF je poměrně úspěšný, byste to ani neříkala, ale opravdu těch eh, návrhů eh, v rámci eh, té výzvy bylo opravdu mnoho a mnoho těch projektů bohužel ty prostředky nedostalo, to znamená, že se nezrealizují. A ty investiční mechanismy eh, často jaksi nelze eh, aktivovat. Eh, přitom často tam jde o projekty, které ze své povahy obtížně získávají soukromé financování a tím pádem opravdu potom se nerealizují. Myslím si, že by bylo dobré, aby nám komise jasně řekla, zdá v tomto nebo v příštím eh, roce, respektive eh, jaké eh, procento v rámci CEF bylo financováno i těmi specifickými nástroji v rámci Junckerova plánu a jaká tam byla adicionalita, to znamená, jaké fondy se navíc ještě do CEFu dostaly. Opravdu si myslím, že by bylo eh, třeba eh, revidovat eh, víceletý finanční rámec, zavést tam nové mechanismy. A potom bych měl ještě připomínku. Vidíme, že opravdu je škoda, že neexistuje dost prostředků na priority a že vlastně ty priority již eh, neodpovídají eh, prioritám. To, to znamená například se to týká energií eh, nebo digitálního trhu. A i zde by bylo dobré asi, pokud jde o ty finanční prostředky, jak si osvědčit trochu větší představivost. A potom se chci ještě eh, zeptat, zda ty přílohy eh, tam jsou jaksi povinné, nebo zda by eh, bylo možné jaksi je odstranit. Máme tam například určité položky v příloze 1, zda to tam tedy takto musí zůstat, nebo zda je možné to nějak přesunovat. Podobně jak to ji řekl eh, kolega Píper, tak eh, očekáváme, že eh, komise se tedy jasně vyjádří především k tomu víceletému finančnímu rámci. To, co zatím zaznívá z rady, není příliš povzbudivé. Přitom je jasné, že ta revize VFR by proběhnout měla. V každém případě eh, vidíme, že prostě eh, je škoda, že určité ty eh, prostředky jaksi nedoputovaly k těm projektům, na které byly určeny. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Izabela de Monde. Děkuji. Já mám pozitivní komentáře Myslím si, že pokud jde o ty priority té třetí výzvy, ty lze sdílet, lze je podpořit. Také je zde ta možnost financovat eh, projekty i z prostředků fondu EFSI s cílem eh, podpořit růst a zaměstnanost. Myslím si, že důležité je zaměřit se především na ty top missing links. Například eh, jsou zde určité eh, mezery ve spojení mezi Slovinskem a Itálií, eh, Goricia a Nová Gorica a určitě takovýchto spojení je více. Myslím si, že je eh, třeba, aby zde byla i určitá návaznost mezi těmi projekty, které byly z těchto výzev eh, financovány v minulosti a které jsou financovány v současnosti nebo budou v budoucnosti. Potom si myslím, že je důležité zaměřit se i na vnitrozemské vodní eh, cesty a jejich propojení s námořními přístavy. Zde si myslím, že je eh, také eh, velký prostor pro financování a důležité je zaměřit se v této souvislosti i na turistický ruch. Já bych se chtěla zeptat, do jaké míry právě ten turistický ruch Eh, ten cestovní ruch eh, byl zde jaksi zohledněn. My eh, často vlastně se zaměřujeme pouze například na přepravu zboží, ale i cestovní ruch by mohl být takovým impulzem pro další rozvoj. Děkuji, nyní Karima Deli. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Děkujeme panu Nitimu za jeho prezentaci. Já mám několik otázek. Byla bych ráda, abychom se ještě eh, vrátili eh, k tomu eh, projektu, který je poměrně jaksi nevyužitý, který se týká spojení s Turínem. A my jsme rovněž v tomto týdnu měli francouzsko-italský summit, určité setkání, na kterém se právě o tomto projektu hovořilo. Hovořilo se tam o jaksi zahájení výběrových řízení pro určité práce. Hovořilo se tam o tom, že celkové náklady byly asi 8,4 miliardy euro, což by tedy mělo umožnit eh, spuštění těch prací, ale zároveň se tam eh, tedy říkalo, že 40 eh, je financováno z Evropské unie a bylo nám jaksi eh, řečeno, že by to nakonec nemělo být 8 miliard, ale 10 miliard, protože se zvyšuje eh, cena surovin, je inflace a tak dále. A já mám tedy na komisi následující dotaz. Na jedné straně se chci zeptat, zda ta návratnost investicí u tohoto typu projektů je opravdu reálná, pokud jde o ekologickou stopu, eh, zvyšování zaměstnanost, participativní demokracii, protože toto je typ eh, projektu, eh, který například eh, obyvatelé v tom daném údolí si nepřejí. A potom se chci zeptat, zda nám můžete zaručit, že budete kontrolovat to, jakým způsobem jsou evropské veřejné prostředky vydávány a zda to neskončí v nějakých mafiánských kruzích nakonec? To je tedy první otázka. A druhá otázka, vy jste řekl, pane Nídy, že komise předpokládá, že e, bude e, třeba jaksi e, znovu nějakým způsobem využívat, přenášet ty prostředky, které nebudou využity. A já se chci zeptat, proč tedy ty prostředky rovnou nejdou na ty projekty, které jsou potřeba již nyní, Mám na mysli především údržbu železnic. Myslím si, že členské státy dosud toto neberou dostatečně vážně a já se domnívám, že komise především po eh, konferenci eh, v Paříži COP21 by jaksi měla dbát na obnovu stávajících železničních tratí. A třetí otázka. Zmiňovala jsem zde konferenci COP21 a snižování oxidu uhličitého. A já i celá naše e, skupina e, se domníváme, že je třeba, e, abychom se i v rámci dopravního sektoru snažili omezovat negativní emise, abychom jaksi již vkročili do toho 21. století. A já bych se chtěla zeptat, jaká je situace eh, v oblasti komobility a eh, tedy různého typu spolujíst a eh, zvláště tedy v té oblasti sdílené dopravy ve městech. Chci se zeptat, zda i tyto způsoby sdílené dopravy jsou nějakým Eh, a ta ekologická mobilita, zda je to nějakým způsobem eh, podporováno, zda tedy ta eh, takzvaná ekomobilita, to znamená jízdní kola, pěší doprava, elektrické dopravní prostředky, zda to je podporováno. A jakým způsobem chcete postupovat v oblasti inovace této ekologické dopravy? Děkuji, vám předsedo. Danke sehr. Jetzt Děkuji mnohokrát a nyní Gesine Meissner. Děkuji. Budu relativně stručná, protože bude třeba ještě odpovědět na otázky. Já chci říct zejména k tomu, co řekl Dominik Riké, neboť on se vyjádřil velice diplomaticky, jako francouzský, jako francouzský gentleman. Já tady budu taková přímá pruska v tomto případě. Já si skutečně kladu otázku, a jde o toto. Mám dojem, že momentálně se tady stává tradice z toho, že z CEFu se odebírají peníze a jdou do EFSI. My jsme tehdy byli toho názoru, že chápeme, že proto, aby se mohl nastartovat EFSI, tak se odeberou peníze z CEFu, aby byl nějaký základ, ale že pak v těch následných letech ty peníze budou muset přicházet odinut také z členských zemí. A já nyní mám pocit, že se to tak eh, jaksi mlčky přechází a to není správné. U EFSI Máme také projekty, které se týkají dopravy, ale je tam také celá řada dalších projektů a na EFSI nemáme vůbec žádný vliv, to víme. Jistě je dobré podporovat investice v Evropě, ale mně by bylo milejší, kdyby ty peníze byly v CEFu, protože pak by to skutečně šlo dopravy do těch oblastí, které si přejeme, aby tam peníze šly. Takže já se ptám, jak to vypadá. Snaží se nás tady utěšit a vlastně mm, nejednají v našem smyslu, anebo skutečně dojde k těm změnám, které půjdou tím směrem, jak si to přejeme my. A druhá otázka, kdy můžeme očekávat, nebo můžeme již očekávat, kolik peněz skutečně nebude potřeba u těch projektů. Tady se řekl, my jsme řekli, že chceme dávat peníze do projektů, které skutečně e, budou dokončeny a bude to jasné, že budou dokončeny. Máte tedy e, již nějakou představu o tom, které peníze poplynou zpět? To by bylo také důležité, abychom to věděli, abychom věděli vlastně, kolik prostoru máme pro další prostory. Vint van de Kamp, děkuji, pane předsedo. Má první otázka již byla položena kolegyní Gesine Meissner. Pán Onídy řekl, že chce využít principu use it or lose it, tedy využij nebo nedostaneš. Ale to, co řekla Gesine, eh, chtěl bych na ní navázat a zeptat se, co to znamená v praxi. Mohl byste to nějak blíže rozvést, o jaké částky se jedná, které peníze plynou zpět, které peníze, které budeme moci využít potom pro jiné projekty. A druhá otázka, první zkušenosti z EFSI. Jsou tam ještě nějaké jiné způsoby dopravy, jako například lodní doprava po vnitrozemských vodních cestách či železniční doprava. Je to nějakým způsobem využito. Mnozí se totiž obávají z toho, že se EFSI použije pouze pro silnice a ne pro železnici a nebo pro eh, vnitrozemské vodní dopravu. Takže já se ptám, do jaké míry vlastně EFSI pokrývá jiné způsoby dopravy než železnice. Děkuji a nyní Werner Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Já mám také zcela konkrétní otázku. Do jaké míry pokročila realizace transevropských os společně s CEFem a jak je to propojeno, jak je to skombinováno a jak je skombinováno EFSI, tedy Junckerův plán eh, invest a investice do infrastruktur jak se to tedy podporuje. Bylo by vhodné, aby pan Onídy komise nám řekl něco zcela konkrétního k jednotlivým projektům, do jaké míry již pokročili, jak to s ním vypadá. A druhá věc, eh, eh, před něko, jistou dobou jsme se tedy rozhodli, že chceme posílit také námořní dopravu from road to sea, tedy ze silnice na železnici, že to bude naše zásada, což je také důležité z hlediska spotřeby energie. Ale byla tam také jedna záležitost, a totiž to, že chceme snížit zátěž obyvatelstva eh, které vzniká z dopravního hluku ze železnic. A tady jsou samozřejmě velmi relevantní vagóny nákladní dopravy. My jsme tehdy hovořili, myslím, o 6 miliardách eur eur. Tehdy jsme to v dialogu takto vyjednali, pane předsedo, pokud se nemýlím. A tady máme mnoho národních opatření, jako například v Německu rolling stock, že tady ty vagony a lokomotivy se mají obnovit nebo nějak vylepšit, což je vhodné, ale jak to souvislí s využitím evropských prostředků? Děkuji předseda, já jsem se také zasadil, sám dal na seznam řečníků. Já jsem také velmi potěšen toho, že uh, Komise pochopila, že cross-border sections musí mít prioritu, aby Evropa mohla srůstat. Byla to dlouhá diskuze, kterou jsme o tom vedli a nyní vidím, že je to úspěšné, že komise konečně si toho všimla, že to pochopila, jsem rád, ale zbývá tady otázka, zda skutečně komise je pouze tím, kdo dává peníze, anebo zda také může ovlivňovat jisté konkrétní projekty. Víme, že například od roku 1990 emisní bilance mezi průmyslem a dopravou se zhoršila o 60%, protože v průmyslu jsme měli snížení CO2 o 38% a v oblasti dopravy se nám CO2 navýšilo o 22%. Proto je důležité ty peníze používat také tak, aby to bylo dobré pro dosažení našich klimatických cílů. A tady dvě otázky. Berlín-Vroclav. Vroclav je hlavním městem kultury v Evropě dnes. A jak to vypadá? Jak vypadá železnice v rámci regionální dopravy? Krátce předtím, ehm, než se tedy Vroclav stalo hlavní město kultury, tak se vlastně ty tratě tam zrušily. Je toto příspěvek k evropské identitě? A na německé straně chybí 50 kilometrů elektrifikace. Všichni hovoří o elektromobilitě, ale to nejsou jenom elektromobily, elektrická auta. To je také elektrifikovaná železniční síť a tady jsou také velké nedostatky, které by bylo možné pokrýt. Snaží se komise přesvědčit německou vládu o tom, já rád počkám, o tom, aby investovali do těchto oblastí, že na to dostanou peníze a na, na další tratě například u Berlína. Něco takového propojuje země, je to ku prospěchu našich emisních cílů. A například národní projekt Erfurt Norimburg, který by mohla komise říct, že dostanete peníze od Evropy, ale dostanete je pouze v případě, kdy zohledníte také evropskou předanou hodnotu Lyon Turín. O tom se již hovořilo, tady mě zajímá. Víme, jak ty náklady explodovaly a e, výbor pro rozpočtovou kontoru se tím bude zabývat. Ale má komise možnost říct si dobrá, známe tedy ty náklady pro ten tunel, na ten tunel a víme, že to bude trvat minimálně 30 let, ale pokud by byly jak si sanovány ty stávající tratě, jak velké by byly náklady, jak rychle by to šlo, jak efektní by to bylo a jaký rozdíl by byl v rychlosti. Jste schopni něco takového udělat? Můžete to ovlivnit? A jak pak reagují? Neboť my si musíme dát pozor na to, aby v oblasti dopravy skutečně ty projekty sloužily dopravě a ne nějaké banku, lobby bank či lobby stavebnické. Co tedy děláte? Můžeme vás jako parlament pomoci v tom, že budeme bojovat za evropskou přenosnou hodnotu a také za to, abychom zastavili klimatické změny? To byly tedy otázky a nyní máte možnost na ně obšírně odpovědět. Děkuji vám za všechny ty otázky. Vidím z nich váš velký zájem o toto téma. Za prvé, pan Píper, opravdu je milý, to musím se omluvit, ale neviděl jsem ani první, ani druhý dopis, který jste posílali komisi, takže pokud byste byl tak laskav a poslal mě kopii, tak já bych se postaral o to, abyste dostal odpověď. Takový dopis já jsem opravdu nikdy neviděl a samozřejmě, že na ten dopis bychom odpověděli. Obecně k těm financím a financování. CEF je opravdu velmi úspěšný projekt. Je to velký úspěch a nikdy nebude dost finančních evropských zdrojů. Takže opravdu je to tak, pokud by kolegové eh, snad eh, měli dojem, že financí nemáme dost, tak to realitě neodpovídá snažíme se najít i dodatečné financování tohoto nástroje. Ten funguje velice dobře, funguje i e, v oblasti koheze. Nikdy v historii jsme nerozdělovali peníze tak rychle a tak efektivně. Nikdy jsme neměli tak efektivní management v kohezní části Evropské unie. Já si myslím, že první země, které se přesvědčí o hodnotě tohoto transferu, to jsou ty takzvané kohezní země. To je bez pochyby jasně něco, co musíme mít na paměti i v kontextu diskuzí o střednědobé kontrole finančního rámce. Za druhé, recyklace, ono use it or lose it, to nemůžeme vnímat jako dodatečný finanční zdroj. Pan Rike má naprostou pravdu, ale alespoň tohle pravidlo, které se bude používat letos poprvé, nám, aspoň doufejme, umožní posílit a zlepšit obecně dostupnou část rozpočtu pro výzvy v příštím roce tedy budeme velice přísní a akurátní v tom, abychom od všech nositelů projektu dostali informace o tom, kde budou ty peníze vydávat, tak abychom mohli recyklovat co největší množství zdrojů. K příležitosti využít granty tak abychom umožnili dopravním projektům, aby byly více atraktivní pro soukromé investory a aby tak byly maximálně viditelné a mohly se účastnit EFSI. To si myslím, že je reálný problém a je to určitě věc, kterou budeme navrhovat. To znamená, nejde o to, abychom všechny dostupné prostředky teď vrhli na EFSI, to ne chceme se pokusit využít maximální využití EFSI na dopravní projekty, ale protože tyhle projekty jsou velmi riskantní, tak eh, často mají příspěvek ve formě grantů, což zlepšuje obecnou atraktivitu těchto projektů. K tomu, co říkal pan Riky, poskytnu vám seznam příkladů, kde jsme již takové dodatečné financování využili, tak abychom mm, umožnili i velké finanční operace. Víme, jak je to s financováním. O některém bylo rozhodnuto na konci minulého roku. Horizontální priority, to je další věc, kterou jste zmínili. Opět to ukazuje, kolik financí a financování bychom potřebovali tak, abychom mohli být aktivnější eh, v oblasti inovací, v nových formách mobility. Opravdu se velmi snažíme maximalizovat eh, výnos takových projektů. Samozřejmě výsledky vám předložíme koncem května, června té části, kterou teď právě evaluujeme a která ukazuje, že máme opravdu skvělé portfolio velmi atraktivních projektů, ekologicky příznivých alternativní paliva, nové prostředky mobility, které bohužel nebudeme moc financovat v plné části, protože tady máme určitá finanční omezení. Tedy máme tu zcela jasnou prioritu, budeme pokračovat v podpoře nejenom v té výzvě, která bude spuštěna letos, to už jsem vysvětlil, ale bude to i součást jedné z priorit, která budou spadat pod výzvu příštího roku. A dodatek, dodatek nařízení, já to nemohu změnit, ale můžeme udělat maximum z toho dostupného. Co se týká možného využití pro komplexní síť, tak si myslím, že tady máme značnou míru dost flexibility, to znamená jasně se budeme soustředit na ty spojky, které chybí, budeme se soustředit na ty přeshraniční spojnice, to bez pochyby bude priorita a bude to plně v souladu s s eh, těmi vymezeními, které onen dodatek definuje. Paní Delmonte se ptala na dopad na širší ekonomiku, třeba cestovní ruch. Měli byste vědět, že většina projektů, které jsou k nám předkládány, eh, jsou doprovázeny přeshraniční analýzou a to opravdu ukazuje celkový přínos toho projektu k ekonomice pro regionální rozvoj a samozřejmě, že cestovní ruch je jeden z důležitých aspektů, který se objevuje v mnoha projektech. Lyon Turín to je velice zajímavý projekt a byl bych býval zklamán, kdybyste ten projekt nezmínili. Ano, to dobře znáte, ten projekt. Je to také jasný eh, dopad toho, co říká toto nařízení. Máme tam 800 milionů pro Lyon Turín. Eh, máte o to tak velký zájem, mají o to zájem i ostatní, takže vám mohu zaručit, že tento projekt bude zřejmě nejauditovanější, nejkontrolovanější ze všech projektů, které máme. Všechny dostupné prostředky kontroly jsou zde využívány Stejně tak sledujeme ten projekt velice bedlivě, co se týká více nákladů. V tuto chvíli více náklady zatím nevznikly, ale také sledujeme tento projekt i prismatem kritérií, které by umožnily využít nevyužité prostředky. Takovéto velké infrastrukturní projekty jsou ty první, které nám umožňují recyklovat část těch peněz pro jiné priority, alespoň proto, že třeba část těch prostředků bude nakonec volná. Co se týká údržby, tak to je tady jasně vyloučeno. Kdybyste chtěli, abychom začali financovat údržbu, tak to možné nebude v rámci SEF. Máme tady práci, v které spolupracujeme s kolegy z regionální politiky, tak abychom využívali jejich prostředky trochu šikovněji v oblasti rehabilitace, nikoli v údržbě jako takové, ale renovace a modernizace. Hovořili jste o velkých plánech eh, obnovy železnic. Já si myslím, že ta eh, práce, kterou odvádějí koordinátoři, také zahrnuje spoustu prvků, které jsou pro nás důležité a které nám umožní pracovat s návrhy v budoucnosti. Ano, opravdu máme tu prioritu, kdybychom měli více peněz, tak bychom mohli financovat víc řešení. Dokonce bychom mohli financovat i pohonné látky, dekarbonizované způsoby dopravy. Brzo vám poskytneme informace o tom, jaké máme nápady v tom budoucím sdělení komise o uhlíku prosté dopravě. Samozřejmě budeme se na to velice soustředit tak, aby naše infrastruktura byla čistší. A to bude jedno z témat, o níž s vámi budeme diskutovat v rámci dnu TNT. To bude jedno z těch hlavních témat, takový highlight letošního setkání v Rotterdamu. K EFSI. Jenom abych reagoval na to, co řekla paní Meissner. Doprava je úspěšná v rámci EFSI. Myslím, že by nebylo správné říkat, že jsme parán půvr, tedy jakýsi otloukánek v rámci EFSI. Víc než 10 projektů z oblasti transportu dopravy v rámci EFSI je víc než 30%. To, je, to byla maximální možná částka pro tento sektor. To znamená, vedeme si dobře a doufám, že to tak bude i nadále. Také potřebují více dostupných prostředků na to, abychom mohli některé složité prioritní projekty uskutečnit tak, abychom je mohli mít financované z EFSI. Eh, kritéria EPSI jsou taková, že my nemůžeme změnit. Prohráli jsme tu snahu, chtěli jsme něco zmodifikovat, ale to se nepodařilo nakonec. Ale alespoň, co udělat můžeme, je pokusit se diskutovat s koordinátory, s Evropskou investiční bankou, projekty, které pro nás jsou prioritní a mohu vám říct, že uh, Máme systematickou práci na všech koridorech, tak abychom zajistili, že budeme mít prioritní projekty financované z EFSI. Otázka hluku. Pane Kune, myslím, že tady v budoucí výzvě budeme mít 20 milionů určených na tento problém hluku v železnici. Doufám, že se nám podaří získat ještě další prostředky v příštích letech, ale nejenom eh, z evropské úrovně očekáváme finance. Některé členské státy eh, mají velmi ambiciózní a odvážné finanční záměry a na konci uh, Minulého roku jsme také jasně ukázali svůj přístup, který v podstatě se týká onoho retrofitu všech vagónů v daném roce, tak aby byly vybaveny novými kompozitními brzdami, tak aby se tento problém eliminoval, protože v některých částech Evropské unie je ten problém opravdu velmi palčivý. To znamená, bude to technický návrh, protože je to součástí technického pilíře interoperability, ale čtvrtý železniční balíček, který už byl schválen, nám umožnil také retrofit celé flotily vagónů do roku 2021-2022. Všechny vagóny by tím měly projít a to také některým zemím umožní, aby učinili rozhodné kroky v zákazu provozu vagónů, které neprojdou takovouto modernizací. Pak ty absentující spojnice. Sledujeme tu situaci, také jsme si vyslechli to, co vy jste říkali, studovali jsme i ty dokumenty, které vypracoval v uplynulých letech parlament. Doufáme, že v červnu tohoto roku v rámci dnu ten tý budeme diskutovat o všech těch eh, chybějících spojkách, které jsme vysledovali a doufám, že se nám podaří eh, mít také zacílenou výzvu, tak abychom učinili rozhodné kroky, tak aby tyto absentující spojky mohly být doplněny. Děkuji. Mám ještě otázku. Děkuji vám za odpovědi, ale mám teď ještě otázku. Velké projekty, nejenom Lyon Turín, ale jsou další. Mě by zajímalo, zda se vůbec prověřovaly alternativy. Lyon Turín bude se stavět 12 miliard, to mělo stát. Francouzský účetní dvůr řekl 620 a země říkají, můžeme to financovat jenom pokud Unie dá 40%. Je-li to pravda, tak se bude financovat Lyon Turín a nic jiného. Vy to sice takhle formulovat nemůžete, ani nebudete, ale v podstatě na jiné projekty peníze nezbydou. My máme zkušenost z Německa 10 miliard, Stuttgart ušetří se eh, pár minut, ale na tu spojnici Berlín-Vratislav už nezbyde. Takže otázka studovali jste alternativy Lyon, Turín, ta stávající linie, anebo eh, tunel eh, Zemering panonskou nížinou. No a z toho vidíte, jak je to výhodné. Prověřovali jste alternativy, řekli jste těm zemím, ano, budete-li to dělat, budete, buďte za pět let hotový a bude to deset minut pomalejší, ale místo toho volíte variantu 30 let a deset minut rychlejší. Prověřujete to, jaký máte vliv a jak na to reagují členské státy, pokud něco takového se objeví. Děkuji. Alternativy byly prověřovány v době kdy ten návrh podle těch stávajících pravidel se přišel. Ano, ale tohle je samozřejmě věc v pohybu. Tyhle velké projekty se vyvíjejí způsobem, jaký očekáváme, za předpokladu, že se tak budou vyvíjet, tak zajistíme, že je budeme financovat do 40%, jak jsme přislíbili. A jak je jasně řečeno, uh, i v tom nařízení SEF. Kdyby některé z těch projektů měly neuspět nebo měly nabrat výrazné spoždění nebo mít problémy jiného druhu, tak samozřejmě v reálné době budeme modifikovat financování a dospějeme třeba k jiným závěrům. Tato práce je popsána regulována v rámci pracovního plánu koordinátoru. To jsou dynamické dokumenty, které by měly popisovat eh, pohyb mezi projekty a samozřejmě priority ve smyslu financování. Je to náš výsostný závazek tak, aby ten plán byl aktualizován, aby byl platný a také bychom chtěli mít možnost modifikovat svou politiku, bude-li to potřeba. Samozřejmě, tato diskuse, pane předsedo, bude plně respektována při přípravě příštího finančního období, kde budeme mít celou řadu nových možností ve smyslu, kam směrovat finance a jaký typ financování vám navrhneme. Děkuji. No. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou děkuji za přednášku, za otázky i za odpovědi a tímto jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a dostáváme k k dalšímu bodu, což je sociální dumping v EU, stanovisko pro výbor EMPL. Navrhovatelem je pan Jens Nilsson a já mu nyní dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano. Rád bych krátce popsal aktuální situaci, jak to tedy vypadá s tímto stanoviskem, které je určeno pro výbor pro zaměstnanost, který je v této záležitosti výborem příslušným. Rád bych doplnil, že jedna věc je jasná a to, že máme exkluzivní příslušnost anebo stílenou příslušnost a to v šesti různých oblastech. Což znamená, že my se přesně na takovéto oblasti soustředíme a pak se to bude muset prodiskutovat na plenární zasedání. Já jsem měl již dvě schůzky se stínovými zpravodaji, bylo předloženo 236 pozměňovacích návrhů a nyní ho diskutujeme o možných osmi kompromisech společně tedy se stínovými zpravodaji a já počítám s tím, že poslední schůzka stínových zpravodajů by mohla být zítra. Doufám, že to tady bude ta poslední schůzka. E, mé východisko bylo toto od samého počátku, a já jsem to také vždy jasně signalizoval, jsem vycházel z toho, že tady se jedná o jednu věc, a totiž o implementaci stávajících právních předpisů ve všech státech a také o to, že je nutné provádět efektivní kontrolu implementace těchto pravidel. Dříve než eh, budu hovořit o samotném stanovisku a o jednotlivých bodech, eh, které jsou ve stanovisku obzvláště důležité, chtěl bych předeslat, že v rámci diskusí vyšlo jasně najevo, že sociální dumping je velmi často interpretován velmi odlišným způsobem. Jeden příklad z mého regionu ze severního Švédska. Tento region leží na hranici s Norskem. Je to region, kde vždy byla svoboda pohybu, volný pohyb. Máme tady Eh, již volný pohyb ještě než 50 let, ještě než 50 let nemáme kontroly na hranicích a eh, situace ohledně mest a sociálních podmínek je v Norsku výrazně lepší než ve Švédsku. A v mé obci, kde jsem byl starostou, došlo k této situaci a totiž, že například zdravotní cesty odcházejí do Norska, protože tam měly lepší pracovní podmínky a také lepší plat což vedlo k nedostatku zdravotních sester v našem regionu. To je prostě aspekt, který sebou svoboda pohybu přináší a samozřejmě je to důsledek mobility pracovníků. A na mě se pak jednou obrátil volič a řekl mi, já nyní jsem nucen navýšit platy i v našem regionu, protože vlastně odbory v Norsku to takto vyžadují. Což právě souvisí s tím, že situace v oblasti platů u nás je jiná než v Norsku a že toto by mohlo být jaksi podnětem k sociálnímu dumpingu. To je také třeba zohlednit. Podnikatelé v Norsku vlastně takto provozují nekalou hospodářskou soutěž, protože to již není spravedlivá hospodářská soutěž. I toto bychom mohli vnímat jako sociální dumping mezi Švédskem a Norskem. Ale to, co nás zde propo- propojuje, je to, že sociální dumping a spravedlivá hospodářská soutěž jsou dva různé projmy, které označují tuto, tutéž věc. Přejeme si spravedlivou hospodářskou soutěž. Přejeme si, aby ve všech zemích platila stejná pravidla a byla implementována. já to říkám proto, protože je důležité si jasně uvědomit, že máme národní kompetence v oblasti sociální, tedy například eh, vytváření mest a to jsou národní dohody, utváření platů, to je národní úroveň a znamená to tedy, že trhy práce jsou různým způsobem uspořádány v různých členských státech. A to musíme zohlednit, což činíme například tak, že máme pravidla pro vysílání pracovníků v Evropské unii. Co se týče oblasti dopravy, tak tady je samozřejmě zásadní a velice obtížná jedna věc, protože teda obrata promiňte, doprava jaksi No, v sobě sama o sobě již nese velmi silný přeshraniční prvek a proto je třeba mít právě v této oblasti společná pravidla. Já jsem i nadále toho názoru, že musíme zejména implementovat stávající předpisy a jejich implementaci kontrolovat. To je podle mě to zcela nejdůležitější. Na druhou stranu musím také přiznat, že tady je jistá souvislost mezi bezpečností pro bezpečností lidí na všech silnicích a mezi sociálními podmínkami. Podle mě je tam jasná souvislost. Co se týče jednotlivých bodů, tady, myslím, je správné, že konstatujeme, že otázka nákladní dopravy je otázkou, kde je mnoho pravidla, pravidel, pravidla pro kabotáž a dále další ale stále je příliš jednoduché tato pravidla porušovat, protože je někdy obtížné provádět kontroly nebo prostě, že chybí dohled nad eh, uplatňováním pravidel pro kabotáž. Musíme zajistit takovýto dohled, aby bylo snadnější dodržovat pravidla pro kabotáž a také další pravidla pro silniční nákladní dopravu. Musíme mít tedy odpovídající dohled. A myslím si, že takovýto dohled by měli zorganizovat všichni společně. Pak máme ve svém stanovisku pasáže, kde říkáme, že je možné zlepšit kontroly například pomocí nových technologií. To je možné zejména u užitkových vozidel. Digitalizace neznamená větší či menší byrokracii, ne. Znamená to prostě to, že pro úřady potom bude jednodušší právě prostřednictvím digitalizace provádět kontroly. A myslím si, že celá oblast dopravy musí takovýmto kontrolám podléhat. A rovněž se domnívám, že digitální technologie ulehčuje úřadům jejich práci. A dále je také důležité navrhnout strategii pro leteckou dopravu poukazujeme na to, že přiměřená implementace pracovních podmínek pro letecké společnosti musí být zaručena, ale potřebujeme také sladění pravidel na evropské úrovni. Musíme mít jednotná pravidla. Například eh, pojem bydliště pro personálu v letecké dopravě. Toto musí být sladěno. Pak je tam ještě celá eh, řada eh, dalších oblastí, o kterých jsme diskutovali a snažili jsme se zohlednit různé názory jednotlivých frakcí, tak abychom zajistili stanovisku většinovou podporu. Samozřejmě eh, každý si do stanoviska nemůže prosadit to, co by chtěl. Mezi námi jsou prostě rozdíly v našich politických názorech, ale doufám, že se nám podaří pomocí našeho stanoviska vyslat jasný signál, kdy říkáme, že výbor pro dopravu se jasně vyjadřuje v tom smyslu, že téma je důležité, že jsme pro spravedlivou soutěž, ale proti sociálnímu dumpingu. Děkuji. Děkuji a nyní Markus Píper. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji, zejména za veli, velkou ochotu s námi spolupracovat a e, zapracovávat také podněti e, z jiných politických skupin. Před několika týdny jsme společně se čtyřmi poslanci Evropského parlamentu měli schůzku s řidiči nákladních automobilů, kteří jsou silně tedy zasaženi sociálním dumpingem. A já musím za sebe říci, že taková kvintesence z této zkusky je toto. Požadují větší minimální standardy, které se týkají eh, pobytu v zahraničí, dále větší minimální standardy pro dobu řízení odpočinku. Toto je vše v pořádku. Ale problém eh, se z této zkusky projevil, to nejsou samotné minimální standardy, ale je to ta kontrola. Kontrola dodržování v členských státech. A pokud toto nebude fungovat, tak můžeme tady na evropské úrovni navyšovat a navyšovat standardy, jak chceme, ale k ničemu to nepovede. A z tohoto pohledu si myslím, nebo já bych rád ještě tady vložil jednu takovou vsuvku. Ne veškeré dopravní podniky využívají nebo zneužívají řidiče nákladních vozů. Jsou také, existují v oblasti logistiky také výborné příklady, kde to skutečně funguje vynikajícím způsobem, kde spolupracují řidiči s odbory a byly vytvořeny velice dobře sociální modely, takže nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, ale je pravda, že prostě k tomu sociálnímu dumpingu dochází. A proto, a protože to má i evropskou dimenzi, potřebujeme nějaké evropské řešení. Tak, abychom dokázali pravidla, která máme, prosadit. A nyní ke stanovisku samotnému. Nejdříve Eh, my vítáme jednoznačně, že výbor pro dopravu trvá na své vlastní kompetenci, že není možné, aby výbor pro zaměstnanost se takto vměšoval do čistě dopravních témat. Tady souhlasíme jak s panem zpravodajem, tak s předsedou výboru, v tom smyslu, že chceme, aby se ty věci vyjasnily v náš prospěch. Co se týče konkrétního obsahu, Rád bych ještě zúraznil, že když se podí, že když vidím původní návrh pana zpravodaje, tak musím říci, že máme mnoho našich podnětů, které byly zapracovány do kompromisu, to vítám a um, vidím to velmi pozitivně a věřím, že nakonec budeme mít stanovisko, které bylo podpořeno velkou většinou. Máme 18 kompromisů, Eh, ty nové jsme dostali eh, včera, schůzka stínových zpravodajů je zítra, takže to ještě budeme muset nějak probrat a dohodnout se. Pro nás je ale jasná jedna věc. Nové kontrolní kompetence komise prostě nebudou, ty byti nemůžou. A proto je nemůžeme ve zprávě, ve stanovisku požadovat. To by zbudilo falešná očekávání, které my prostě nejsme schopni tady z evropské úrovně prosadit. Budeme tedy zcela silně požadovat, trvat na zásadě subsidiarity. Členské státy musí kontrolovat a musí prosazovat právo. A komise samozřejmě může eh, v to věci lépe koordinovat, zhostit se té lepší koordinace, se podívat na určité konkrétní problémy a může se snažit potom vyvíjet nějaká řešení pro tyto problémy. Takže pro nás je důležité, aby skutečně komise se ujala té silnější koordinační role. Uh, Dále správným směrem jde i to, že nepotřebujeme nějakou novou evropskou agenturu pro silniční provoz, že ji nemůžeme přenechávat, aby řešila tuto oblast nebo měla nějakou kontrolní funkci. My jsme tedy proti takovéto Evropské agentuře pro silnici. Nechceme eh, to nyní řešit, tomu se můžeme vrátit někdy jindy ale rozhodně ne v rámci tématu sociálního dumpingu nebo provádění kontrol v oblasti sociální legislativy. Tady by skutečně agentura nebyla vhodná. Pak tady máme, eh, dobře, že to vypadlo požadavek na nařízení pro pozemní odbavování, to je dobré, že to z toho vypadlo, bylo to velmi sporné v minulých letech. Ve všech dalších věcech jsem toho názoru, že se budeme moci dohodnout na kompromisech, i co se týče pozměňovacích návrhů z mé frakce a skutečně eh, věřím velmi, že budeme mít nakonec velice dobré stanovisko. Děkuji a nyní Robert Cíle. Děkuji, pane předsedu. Já bych chtěl také panu Nilsenovi nejprve poděkovat. Ten postup byl velice demokratický, my jsme měli dvě setkání se stínovými zpravodaji, zítra se koná ještě další, takže z tohoto pohledu nemám žádné připomínky. A po tom posledním setkání se stínovými zpravodaji došlo k určitým zlepšením, například v kompromisu 3, kde je nyní odkaz na ochranářská opatření, která jsou v některých případech používána neoprávněně. Zároveň bych chtěl ale říci, že i po všech těch jednáních se stínovými zpravodaji eh, se eh, přibližujeme spíše ideologii výboru pro zaměstnanost. Odkláníme se od eh, těch aspektů jednotného trhu v oblasti dopravy. Existuje také velice odlišná situace u jednotlivých modů dopravy, například u letecké, pozemní, říční dopravy. Tam eh, všude se velice eh, liší ty podmínky jednotného trhu. Také se zde objevují nové prvky, například eh, mladí lidé a ženy by měly být povzbuzováni, aby vstoupili na tento trh ale pro mnoho lidí, pro mnoho nezaměstnaných lidí eh, v různých členských státech existují různé podmínky pro vstup na pracovní trh. A zde eh, se o tom nic eh, neříká. A musíme si uvědomit, že například eh, v zemích Jižní Evropy existuje velká nezaměstnanost mezi mladými lidmi, to se zase liší od jiných zemí a já si myslím, že bychom tam měli zmínit eh, něco o odstraňování překážek vstupu mladých lidí na pracovní trh v těchto zemích. Tam je třeba změnit legislativu. Je to prostě složitější, eh, než jen zařadit do kompromisů nějaké hezké myšlenky. U kompromisů 6 a 7 tam stále ještě jsou uh, určité uh, seznamy společností, které by jaksi měly být vyloučeny z toho trhu. Jsou tam například určité uh, ty jaksi falešné společnosti v oblasti silniční dopravy spolu se společnostmi jaksi v společnosti poštovní schránky eh, v té námořní eh, dopravě, ale to, jsou, to je zcela legální, to jsou eh, dvě zcela odlišné věci. Dále kompromisní návrh číslo 8, ten jakýmsi způsobem chrání společnosti z jiných zemí, aby vstupovaly na dopravní trhy v jiných zemích, ale tím vlastně úplně jdeme proti jednotnému evropskému trhu. Pan Nielsen hovořil eh, také o problematice eh, na švédsko-norských eh, hranicích. Něco podobného se děje i v, například v Lotyšsku, ale my zde samozřejmě jak si eh, máme, nebo snažíme se mít jednotný pracovní trh, dáváme určitým způsobem samozřejmě pobídky lidem eh, také eh, pomocí peněz. A my to vidíme ale i zde v Evropském parlamentu. Prostě lidé z jedné země nemohou mít eh, stejné eh, peníze. Týká se to třeba místních eh, asistentů, které my zde členové parlamentu zaměstnáváme v jednotlivých zemích. Tak je jasné, že místní asistent v Lotyšsku nemůže mít stejné peníze jako třeba v Německu. A já se obávám. Pan Telička. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji panu Nielsenovi. Já bych eh, také rád vyjádřil souhlas eh, s tím, že proběhly velice otevřené diskuse, zpravodajové byli připraveni eh, přijmout příspěvky ze strany stínových zpravodajů. Samozřejmě, že v jednotlivých eh, názorech na jednotlivé aspekty se lišíme a zpravodaj samozřejmě má právo nezohlednit eh, nějaký návrh, který eh, není v souladu s jeho pohledem na věc. Ještě k tomu, co pan Nielsen řekl, že bychom se měli snažit schválit stanovisko většinou a on je proto jaksi připraven, nicméně je třeba ještě vykonat určitou práci na některých těch návrzích. My máme zítra opět setkání eh, stínových zpravodajů a já tedy chci některé ty podrobnosti předložit nejprve tam. Bylo by asi nefér, abych o nich hovořil nejprve zde. A já si prostě myslím, že zde není dostatečná vyváženost eh, na jedné straně mezi otázkami tržními a na druhé straně mezi otázkami sociálními a pracovními. Já si myslím, že jak si ten obs jako ta, ty formulace eh, tam jsou, že chceme mít eh, spravedlivou konkurenci a tak dále. To tam je, ale myslím si, že jsme trošičku se opravdu odchýlili od té eh, linie, o kterou bychom měli usilovat zde v Tranu. Myslím si samozřejmě, že asi asi je jasné, že nikdo z nás není pro sociální dumping, ale jak říkal pan Nielsen, existují různé definice sociálního dumpingu a já si myslím, že právě na to bychom se zítra měli zaměřit abychom se jaksi ujistili mezi sebou, že skutečně hovoříme o sociálním dumpingu, že nehovoříme třeba o objektivních rozdílech a komparativních výhodách či nevýhodách. Protože to je součástí vnitřního trhu. A třetí věc, kterou bych chtěl zdůraznit, ta se e, týká toho, že v některých odstavcích, myslím, že Robert Díl o tom hovořil, zacházíme nad rámec e, kompetencí Evropské unie. A v tomto smyslu budu opakovat to, co již zasnělo. Máme zde například ten kompromis číslo 6, kde apelujeme na komisi a členské státy, aby se zabývali sociálním dumpingem v eh, oblastech eh, dopravy, že se situace zhoršuje a tak dále a tak dále a aby byly eh, stanoveny sankce za porušování evropských pravidel, například o používání pokut a podobně. A myslím si, že zde trošku směšujeme ty kompetence členských států a kompetence Evropské unie. A to je pro mne osobně nejproblematičtější kompromisní pozměňovací návrh celém tom návrhu a já bych opravdu uvítal to, abychom to zítra nějak opravili. Jinak eh, stínoví zpravodajové jsou v této věci také rozděleni a obávám se, že takto bychom asi té většiny nedosáhli. A jsou tam ještě některé další věci, kterými je třeba se zabývat. Pokud jde o ten sociální dumping, tak tam samozřejmě nejde o to, že by všichni měli mít úplně stejná pravidla a stejné pracovní eh, podmínky, platy a tak dále. Myslím si, že s panem Nielsenem jsme se minule shodli na tom, že hovoříme o rovných eh, podmínkách, jednom společném právním rámci a rovných příležitostech. A to si myslím, že jak si prochází, probíhá tím textem zde, pane předsedo, skončím. Opravdu si myslím, že některé ty eh, věci by opravdu měli eh, znát eh, nejprve stínoví zpravodajové, takže bych je nejprve zmínil zítra na tom našem setkání. Celkově si myslím, že jsou zde opravdu eh, dva problematické kompromisní návrhy, plus ještě další dva až tři, které je třeba doladit. Já ale stále ještě doufám, že se nám podaří zítra na stínovém zasedání získat většinu. Děkuji. Děkuji předsedo. Vážený pane zpravodaji, děkuji vám za vaši zprávu. Jsem si vědoma, že je těžké předložit sociálně citlivou zprávu v současném rozpoložení sil v Evropském parlamentu, což je z z předložených pozměňujících návrhů. Doufám však, že ve svých doporučeních hlasování odmítnete relativizaci celé této problematiky a v mnoha případech budete bránit vámi navržený text. Při vypracování takovéto zprávy totiž není místo na pochybnosti ale na fakta a já se stejně jako vy domnívám, že je pravdou, že v odvětví dopravy jsou navzájem propojeny bezpečnost, ochrana pasažérů a velmi dobré pracovní podmínky a snahy o to přidávat k textu slovíčko mohou považuji za velmi škodlivé. Mezi těmito problematikami jsou jasná rovnítka a pokud je budeme ignorovat, ohrozíme křehkou symbiozu, ve které se nacházejí. Přestože jste do kompromisu zařadil naprosté minimum našich pozměňujících návrhů, s textem často souhlasím. I zde však varuji před nekomplexním pohledem na dané téma. V roce 2014 bylo v rámci EU do zahraničí vysláno 1,9 milionu zaměstnanců, velmi často právě v dopravním odvětví, což byl oproti předchozímu roku nárůst o 10 a je již nejvyšší čas, aby lidé pracující na přání zaměstnavatele mimo zemi původu dostávali odměnu srovnatelnou s platy, které za stejnou práci berou domácí pracovníci. Domnívám se, že pokud vykonáváte tu samou práci na tom samém území a berete za ní výrazně méně, stáváte se pracovníkem druhé kategorie, který sice není omezen na právech, ale přesto má jeho práce nižší váhu, respektive finanční ohodnocení. Chápu, že kvůli neexistující definici je velmi snadné říci, že není možné považovat rozdíly v úrovni odměňování automaticky za projev tzv. sociálního dumpingu. Ale na druhou stranu se domnívám, že udržování nízkých platů ve snaze udržení konkurenční výhody je trestuhodné, nesociální a ohrožení sociálního souladu v Evropské unii. Jsem velmi ráda, že návrh vyzývá k zavedení vhodných kontrolních zařízení s použitím moderních technologií pro všechny druhy dopravy, k profesionálnímu použití to za účelem účinného monitorování pracovní doby a doby odpočinku tak, aby bylo zajištěno řádné provádění stávajících právních předpisů a plně to podporuji. Všichni jistě rádi uvidíme radši odpočinuté řidiče a to právě z toho důvodu, že bezpečnost, ochrana pasažérů a velmi dobré pracovní podmínky jsou velmi úzce propojeny. Pevně věřím, že na zítřejší schůzce šedou zpravodajů se o této věci budeme ještě jednou bavit a že to pozitivní, co jste do zprávy vnesl, tam s ní také zůstane a to i po hlasování tady u nás ve výboru TRAN. Děkuji. Danke sehr, jetzt Karim Adeli. Karim Adeli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za předložené především ty kompromisní návrhy. Já bych chtěla upozornit na to, že i když pan Juncker se domnívá, že vede komisi poslední šance, tak eh, tu otázku sociálního dumpingu rozhodně nemůžeme eh, vyřešit nějak eh, neúspěšně. Protože to skutečně je něco, co ohrožuje celý evropský projekt. Jsme stále častěji svědky, že v této oblasti se nic neděje, nebo neděje se eh, toho dostatečně a naši občané se v důsledku toho stále více odklánějí od toho evropského projektu, který vidí jako něco, co by je mělo chránit, chránit jejich pracovní podmínky. To je první věc. Za druhé, chtěla bych připomenout, že se nacházíme v poměrně katastrofické situaci, především v oblasti platů a mest, protože zde jsme svědky jakéhosi uh, neustálého snižování, stejně tak eh, jako podmínky eh, hygienické, pracovní na pracovišti jsou eh, často neuspokojivé, nedůstojné. Já bych chtěla upozornit především na podmínky určitých eh, silničních eh, řidičů, kteří jsou neustále podrobováni velkému eh, tlaku ze strany svých zaměstnavatelů. Často musí odpočívat ve svých vlastních kamionech. Jsou třeba týdny odloučeni od svých rodin a je to skutečně eh, velice nedůstojné. Někteří kolegové mi říkají, že to závisí na legislativě eh, jednotlivých členských států. Pan eh, Zíle zde velice dobře připomněl ty, tu situaci evropských členů Evropského parlamentu, kde samozřejmě nyní všichni máme stejné platy, jakožto poslanci, protože jsme měli tu vůli k harmonizaci. A já bych chtěla říci, že my prostě musíme mít nějaká minima, nějaká jaksi eh, sociální minima a nějaké standardy a musíme zaručovat eh, dodržování těchto minimálních podmínek. Ty eh, minimální prahové hodnoty, tím mám tedy na mysli jak v oblasti mest, tak v oblasti pracovních podmínek. A potom samozřejmě naprosto zásadní je zde otázka kontrol. Já si myslím, že ty kontroly je třeba posílit a je třeba eh, posílit boj proti nekalé eh, soutěži mezi evropskými přepravci. Potřebujeme mít evropské inspektory, kteří budou ty kontroly skutečně důsledně provádět. Je potřeba, aby ta pravidla byla lépe dodržována. A není to tak, že bychom potřebovali méně pravidel. Prostě potřeb, pravidla zde již máme, ale je třeba zajistit jejich kontrolu. A potom je e, také třeba bojovat proti tomu falešnému subdodavatelství. To je také velký problém. Opět kolegové mi říkají, že s tím nesouhlasí, s tím, že by se vytvářely nějaké blacklisty, nějaké černé seznamy, ale my už máme seznamy leteckých společností, které nehrají podle pravidel a myslím si, že i mezi těmi evropskými přepravci bychom toto měli dělat. Měli bychom mít eh, takovéto černé seznamy, protože tím vlastně zároveň, jak si eh, tím eh, podporujeme ty podniky, které pravidla dodržují. Je třeba zajistit, aby podniky plnily své povinnosti a jak říkal pan Zíle velice dobře, tak eh, ve všech oblastech eh, dopravy, víme například, co se stalo u Ryanairu, ve všech oblastech dopravy dochází k jakémusi vykořišťování pracujících, ve všech oblastech existují eh, lidé, kteří v nich eh, pracují nelegálně, tedy ve všech oblastech dopravy. A já si myslím, že je důležité, aby náš výbor skutečně eh, přišel s takovým stanoviskem, které, když si občané přečtou, tak zjistí, že jak si bojujeme za jejich zájmy. Myslím si, že to je skutečně velice důležitá věc. Je prostě Buď eh, zde tedy je to jaksi ohrožení evropského projektu, pokud eh, se takto chovat nebudeme. Děkuji, teď Petr Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci Jensu Nielsenovi srdečně poděkovat za práci, kterou se dal s tímto stanoviskem a za všechny diskuse, které jsme zatím vedli a ještě zítra povedeme. Opravdu jsme teď tady na křižovatce v Evropské unii, protože buď chceme mít přiměřená pravidla, dobré pracovní podmínky, a nebo nechceme. Myslím, že cesta, kterou jsme se teď vydali, je cesta, kde si myslíme, že je to jakž tak v pořádku, ale existují různé podmínky a že mezi členskými státy existuje konkurence, protože personál má prostě různé podmínky. A já si myslím, že tady v Evropské unii míváme volební účast menší než 50%, ton se přiostřuje a v mé zemi ve Švédsku tady mohu říct, že důvěra v Evropskou unii je skutečně velmi malá. Také si myslím, že bychom třeba v případě kabotáže a kontroly dodržování eh, pravidel kabotáže měli skutečně udělat pokrok, protože tady jsou skutečně body, které se týkají sociálního dumpingu v oblasti dopravy. Sektor dopravy se mění. Je důležité, abychom do, této, do tohoto sektoru dostali mladé lidi, poskytli jim možnost atraktivního zaměstnání, ale tak, jak to vypadá teď, tak eh, mladým lidem vlastně můžeme říct jenom eh, něco takového, když budete řidič, tak eh, strávíte ve svém nákladáku měsíc, aniž byste viděli rodinu nebo přátelé a krom toho vám zaplatí tak, že z toho sotva vyžijete třeba nenajdete ani parkoviště u dálnice a otázka hygieny nebo podmínek, za nichž budete vykonávat své povolání, opravdu nestojí za řeč. No to pro mladého člověka přece vůbec není atraktivní. Jde prostě o to, abychom dali jasně najevo, že se zasazujeme za férovou a spravedlivou soutěž. Já často zjišťuji, že v těch takzvaných starých členských zemích situace je taková, že stále víc lidí přichází z nových členských států, čímž se přiostřuje konkurence. Ti lidé jsou připraveni pracovat za polovinu ceny. A já si myslím, že to je přesně to, co se děje i u nás, tedy zahraniční pracovníci se snaží ve Švédsku proniknout na trh. My jsme se pokoušeli držet platných pravidel, zachovat platná pravidla, ale hranice jsou otevřené a proto k té soutěži dochází. Takže chci jenom říct, že se opravdu nacházíme na křižovatce. Máme různé pracovní podmínky, no a o co teď musí jít? To jsou přiměřené pracovní podmínky, přiměřený životní standard pro všechny, kdo působí v této oblasti. Protože jinak se budeme stále více a více vzdalovat od zbytků důvěry, kterou občany ještě mají. Děkuji. Lukaševský. Děkuji, pane předsedo. opět diskutujeme o sociálním dumpingu a já bych se ráda, pokud smím, všech zeptala, ale zejména bych se ráda zeptala Evropské komise, jakým způsobem definujete sociální dumping. Já jsem nikdy ani na vašich webových stránkách nenalezla žádnou definici sociálního dumpingu a chci, abychom jasně věděli, o čem vlastně hovoříte. A ještě jednou opakuji, nikdy jsem takovou tu definici neviděla. Takže si myslím, že je to často velmi subjektivní, to, co chápeme pod pojmem sociálního dumpingu. Nejde přeci o to, abychom odstranili konkurence hospodářskou soutěž. To by šlo proti hodnotám Evropské unie. S tím budete se mnou jistě souhlasit. A V každém členském státě prostě fungují různé podniky a každý zákazník si později vybírá a vybere si takový podnik, který bude mít nižší cenu. A já se omlouvám, že to takto musím říci, ale můžeme tady například v garáži na podlaží minus dvě v supermarketu Carrefour eh, si tady můžeme nakoupit jablka a ta jablka prostě mají různé ceny, protože pochází z různých členských států, eh, byly tam různé náklady na dopravu a tak dále, takže já samozřejmě souhlasím se všemi, kteří požadují lepší pracovní podmínky pro řidiče nákladních automobilů. Samozřejmě, to je správná věc. Dnes tedy Pane předsedo, chci říct, vy jste byl na slyšení a tam byli řidiči nákladních automobilů z různých členských zemí a hovořili o tom, kde dochází k zneužívání. Dochází k zneužívání v západních zemích, abych to tak řekla. A tyto západní firmy platí nižší ceny řidičům nákladních vozů, kteří pocházejí z Bulharska, z Polska či z jiných států ve východní Evropě. To je ten problém. A proto si myslím, že je nutno, je nutné, abychom jasně postupovali proti zneužívání, jde o to, aby se právo prosazovalo, implementovalo a každý členský stát má svou legislativu pro kontroly a je důležité je provádět. V některých členských státech existují i různé způsoby placení řidičů. V některých členských státech jsou placeni za hodinu, například E, v Polsku je to za měsíc, takže tady jsou také rozdíly. Já blahopřeji panu zpravodaji za jeho práci, která byla velice obtížná. Rovněž děkuji a blahopřeji i stínovým zpravodajům. Skutečně to téma je na výsost obtížné, to se projevilo i dnes v naší diskusi a já chápu i to, co říkali kolegové z jiných členských států. Naprosto je chápu. I oni e, vlastně čelí nátlaku ze strany podniků zisků ze strany transportních firm, ale ty náklady na, eh, na nákladní automobily jsou prostě různé v různých členských zemích. My máme rozdíly ve zdanění eh, tohoto typu dopravy a tak dále. A není možné to vše sjednotit. Ale, jak jsem již řekla, pokud již dnes hovoříme s Evropskou komisí, tak bych se jí nejdříve ráda zeptala na to, jak definuje přesně sociální dumping a dále bych se ráda zeptala ještě jednu věc se zástupce Evropské komise. Minulý týden v úterý Evropská komise předložila změny nebo navrhla změny pro směrnici o vysílání pracovníků a tady zůstává otevřená jedna otázka a totiž zdá při revizi této směrnice hodlá komise hovoří o, hovořit o kabotáži a dalších tématech. A jaký sta, může nám říct komise, jaký statut budou mít řidiče nákladních automobilů, kteří eh, pracují v přeshraniční nadnárodní oblasti a další věc, členské státy hovořili o změně z nařízení 531 z roku 2006. Členské státy chtějí změnit toto nařízení 531 z roku 2006 a jde o to, že doby odpočinku je možné využít i v doma, tam, kde jsou řidiči doma. A já se ptám, chce tedy komise v rámci toho nového balíčku tuto, toto nařízení pro dobu odpočinku skutečně změnit? Děkuji, Kristýn. Děkuji. Ano, vidíme, že ten dumping je opravdu problematický v našem sociálním modelu i s ohledem na cestující, na bezpečnost. Naši občané jsou tím znepokojeni, stejně tak jako jsou tím znepokojeni členové tohoto výboru, alespoň soudě podle počtu těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Já bych chtěla v první řadě ocenit práci pana Jense Nielsena a spoluzpravodajů, byť tedy ty diskuse dosud nejsou u konce, tak máme již 18 eh, kompromisů. Ta témata, která se zde řeší, jsou skutečně velice znepokojivá. My jsme minulý pátek ve Francii eh, měli eh, jeden rozsudek ve městě Valence. Bylo to vůd vůči eh, šesti zaměstnancům eh, dopravní společnosti. Tam byly tam tresty až tři roky eh, zbavení svobody a také pokuta tam byla, protože tam šlo o to, že ti lidé zaměstnávali až tisíc řidičů z Polska, z Rumunska a z dalších zemí a vlastně zaměstnávali je za stejné platy, které by dostávali v těch svých domovských zemích. A šlo tedy o jasné porušení evropských směrnic, které samozřejmě by měly být dodržovány. A spoléhat pouze na to, že to budou kontrolovat členské státy, to si myslím nestačí. A myslím si, že ta Evropská agentura by skutečně vytvořena být měla. Víme, že eh, komise nechce příliš vytvářet nějaké nové agentury, má rozpočtová omezení ale na druhé straně bychom si také mohli uvědomit, že my zde máme třeba ERU, Evropskou železniční agenturu, o jejím eh, O ní jsme tedy eh, hlasovali před eh, několika eh, okamžiky a myslím si, že by vlastně ta era jaksi mohla pokrývat nejen tu oblast železniční, ale právě také i tu oblast silniční. Prostě by to byla jakási agentura pro pozemní dopravu a dbala by na to, zda jsou dodržována pravidla týkající se řidičů, a myslím si, že to lze vyřešit, aniž budeme vytvářet nějakou novou evropskou agenturu. Ale prostě měl by zde být někdo, kdo bude dbát na to, že ta pravidla budou dodržována a že ti, kdo je nedodržují, budou postiženi nějakými sankcemi. Jsem velice ráda, že některé pozměňovací návrhy, které jsem předložila eh, sama, jsou obsaženy v těch kompromisech. Jiné tam nejsou, já chápu, že ne všechno tam může být, ale myslím si, že je důležité, abychom se všichni snažili o to, aby výsledkem té debaty, která ještě bude pokračovat, byl takový text, takové stanovisko výboru TRAN, které bude co nejsilnější. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Petr von Dahlen. Děkuji, pane předsedo. pane předsedo. Já jsem eh, poslancem zde v Evropském parlamentu již asi 6 let. A někdy mám několikrát za rok schůze, které se týkají sociálního dumpingu s lidmi z spedičních firm a také z eh, vnitrozemské vodní platby, například v Rotterdamu, naposledy s kolegem De Jongem z SP. A při všech těchto setkáních, eh, všemi, těmto, všemi těmito setkáními vedla jedna červená niť, ale já bych rád ještě něco předeslal. Mám trochu strach, že tady se diskutuje velmi silně ideologicky, ale to přece není vůbec nutné. Potřebujeme praktická řešení. Potřebujeme ty věci řešit. A Někteří lidé si přejí novou agenturu a mají pocit, že pak bude vše vyřešeno a v pořádku. A já varuji, nedělejte to. Nedělejte to, protože tady jde o zcela jasná praktická rozhodnutí, které musíme přijmout za prvé definice sociálního dumpingu. takové nějaké podvodné konstrukce, firmy, které mají někde pouze dopisní stránku. Tímto způsobem se vytváří nejisté pracovní podmínky pro pracující, což má často dopad i na bezpečnostní situaci. Potřebujeme tedy jasnou, jednoduchou definici sociálního dumpingu. O to by nám mělo jít. O ostatních věcech nemusíme vůbec hovořit. Jde o to, aby takovéto eh, jaksi firmy, ty zvláštní konstrukce nemohly vést k tomu, že dojde k zneužívání a vykořišťování pracovníků. A další věc, samozřejmě, bezpečnostní otázky jsou důležité. To je zásadní věc, pokud řidič nákladního automobilu je nucen nedodržovat doby klidu, eh, pře, eh, příliš dlouho řídit eh, bez odpočinku, tak samozřejmě tady musí být uvaleny sankce. Je přeci nutné zajistit řidičům, aby mohli skutečně pracovat za řádných pracovních podmínek a Boj proti podvodům. Nejlepší způsob boje proti podvodům funguje prostřednictvím finančního úřadu. Takové ty konstrukce s IREM, které zneužívají pracovníky, proti těm je nejlépe možné zasáhnout pomocí daňových procesů a daňové inspekce. Já sám jsem to takto zažil. Potřebujeme jak si boj proti těmto konstrukcím e, právě z té daňové perspektivy, z perspektivy daňového práva. A Evropská komise se tomu příliš nevěnuje a mnoho se jí to nelíbí. E, Mně byla ta položena otázka nedávno, která se týkala zneužívání. Já jsem položil komisi otázku, která se týkala zneužívání řidičů a paní Bud řekla, ano, postaráme se o to, ale příliš mnoho se neděje nezávisle na tom, co udělá komise národní inspekce, musí vytvářet silnější tlak, musí jasně ukázat, že bere otázku sociálního dempingu vážně. A na závěr, pane předsedo prevence, potřebujeme dobré, dobré, dobrá parkoviště, kde si řidiči budou moci odpočinout, kde budou bezpeční, kde, eh, kde prostě se jim nikdo nevloupá do kabiny. Potřebujeme tedy hlídaná parkoviště tam by mohly pak být prováděny kontroly. Dále potřebujeme harmonizaci kontrol, ta již eh, existuje, například v Lucembursku. Tam je taková trasa Eurokontrol, to je velice dobrá věc. Eh, snažíme se tedy využívat mezinárodní inspekční mezinárodní inspekční službu a já doufám, že řidiči budou E, využívat více té možnosti předávat anonymně údaje té eurokontrol, e, té tra, kontrolní trase pro EU, evropské kontroly tomu orgánu. Já tedy doufám, že nebudeme diskutovat ideologicky, ale že nástroje, které již máme k dispozici, budeme využívat lépe, proto abychom bojovali proti sociálnímu dumpingu, proti těm různým konstrukcím podniků, které právě vedou k tomu, že jsou lidé zneužíváni. Děkuji, Dieter Lebretkoch, děkuji pane předsedo nejdříve. Chci velice poděkovat také panu Nilsenovi za jeho za vynikující práci, kterou odvedl. A já bych chtěl upozornit na tři pozměňovací návrhy, které jsem předložil. Za prvé, měl jsem mnoho zkusek s pracovníky z oblasti dopravy a oni mě vždy říkali, že některé podniky nutí své řidiče k tomu, aby porušovali pravidla zcela vědomně, že raději platí ty poplavky právě proto, že je to pro ně levnější. A proto ve svém nahod 29 požaduji, aby byly důsledné sankce odstrašující takové skutečně, aby byly odstrašující, pokud dojde k porušování pravidel tohoto typu. Dále je velice zvláštní, kolik údajů se vlastně schromažďuje eh, v rámci elektronického mítného a tyto údaje se pak nevyužívají, proto ve svém návrhu 130 navrhuji, aby konkrétní orgány měly přístup přesně k těmto elektronickým údajům, které byly schromážděny v souvislosti s vybíráním mítného a takto by se mohly lépe kontrolovat eh, předpisy v oblasti kabotáže. Můj předřečník říkal, že je třeba praktické řešení a já si myslím, že já právě s nimi přicházím. Mnoho kolegů chtělo, aby se vypustil odstavec 8, to byla ta eh, kontrolní agentura pro silnice. Chci říct, že asi 80 nákladní dopravy se odehrává na silnici a silnice je jediný způsob dopravy, který nemá svou vlastní evropskou agenturu. Takže si myslím, že bychom to téma neměli zcela odkládat. Ale i já se na tomto místě nechci vyslovit pro vytvoření takovéto agentury. Já bych chtěla upozornit na svůj uh, Návrh číslo 159 je to taková střední cesta. Dnes zlepšujeme určitá zařízení, například to Eurocontrol Root, jak se tady o ní hovořilo, nebo TISPOL, což je spolupráce členských států v oblasti provádění pravidel v oblasti silničního provozu. Tyto kontrolní sítě a sítě dopravní policie zajišťují evropskou harmonizaci, neboť u kontrol často jsou různé nejasnosti a pak není možné dobře nebo pak není možné jasně vykládat stávající předpisy, proto je nutné, abychom podpořili členské státy, zejména v oblasti certifikace, standardizace, eh, v oblasti technických znalostí, eh, schromažďování údajů platform pro výměnu informací a také úkolů v oblasti vzdělávání a kontrol. Taková ta potvrda již existuje ze strany ty spolu a Euro Control Root, ale není, nepokrývá všechny členské státy, neboť ne všichni členské státy jsou partnery podniky. A proto bych byl rád, kdyby posílená spolupráce, kterou požadují ve svém návrhu 159 v souvislosti s Tispolem a Eurocontrol Root, byla za obsažena i v kompromisech. Děkuji. Claudia Tapade. Ich habe hier eine Liste, da haben sich unter Děkuji, Claudia Tapade. Ty seznamy jsou různé, hlásí se různí lidé, takže budu postupovat podle pořadí. Děkuji, pane předsedo. Já nechci polemizovat v tomto tématu. Když jsem zvedala ruku spolu s jinou kolegyní, tak kolegyně už dávno slovo dostala. Byl asi deset řečníků, hovořilo přede mnou, ale o tom teď nechci mluvit. Chci říct, že je důležité, abychom měli možnost se vyjádřit chci poděkovat Jencovi za skvělou práci, kterou odvedl. Opravdu se snažil, aby harmonizoval všechny návrhy, jak od kolegů z SAD, tak od kolegů z ostatních frakcí. To je velice složitá debata, to je jasné, ale zároveň je ta realita velice složitá, ta celoevropská realita. Proto potřebujeme jasnou definici sociálního dumpingu ale nevím, zda stanovisko má povinnost takovou definici obsahovat. Možná by tu definici měla definovat určit komise, co znamená sociální dumping. A měla by to být zcela jasná definice. Co se týká diskuse o sociálním dumpingu, tak to je zároveň diskuse o tom, zda bychom měli mít celoevropskou agenturu pro pozemní dopravu. Pan Koch řekl, že 80 dopravy dopravy zboží v Evropské unii se odehrává po silnici a to je překvapivé. Samozřejmě víme, že nemáme žádnou agenturu, i když se na silnicích odehrává tak velký podíl dopravy. Ta agentura by měla lépe upravovat dopravu na silnicích. Přesto si myslím, že ji potřebujeme a Můžeme ji vidět jenom odděleně a ne kombinovat s jinými, třeba s leteckou dopravou nebo s říční dopravou. Myslíme si, že by to měla být samostatná agentura, protože má samost, máme samostatné problémy se zaměstnavateli, s bezpečností. To nejsou problémy jako v jiných oblastech. Nemáme agenturu, která by se postarala o dobrou integraci a harmonizaci na evropské úrovni a která by také zajistila lepší aplikaci práva. Potřebujeme agenturu, která se bude starat o harmonizaci a integraci pracovníků. Myslím tady třeba na řidiče a hlavně na jejich bezpečnost. Také jsme hovořili o situaci, kdy v tuto chvíli máme minimální mzdy, které stanovují národní státy nebo ti, kdo v té zemi mají sídlo. No, ale my máme jiný problém. Máme zahraniční firmy, které zaměstnávají řidiče, které normálně pocházejí z východoevropských zemí, ale jsou zaměstnáváni tak, ty smlouvy a mzdy jsou takové, že to odpovídá jejich domovské zemi, tedy e, východní Evropě. Tady bychom měli e, zavést nějakou regulaci, která by s touhle praxí skoncovala. A myslím, že máme problém. Nejde jenom o mzdové rozdíly mezi zeměmi, jde o tenhle jeden problém. Samozřejmě máme minimální standard mest, Měli bychom mít tento minimální standard na celoevropské úrovni a zároveň by měl být i minimální standard pro pracovní podmínky na všech členský, pro všechny členské státy. Máme opravdu problém, jak eh, můžeme zabránit této praxi, kdy západní firmy eh, si najímají východoevropské řidiče a platí jim tak jako ve východní Evropě, tedy výrazně méně. No a co budeme dělat, když ti, tyto řidiči z východní Evropy jsou tedy zaměstnáni a najednou nejsou dodržovány minimální pracovní podmínky, které v podstatě se musí dodržovat ve všech státech. No měli bychom najít řešení těchto problémů, pane předsedo. Je důležité, abychom měli nějaký uh, úřad, který se o tohle harmonizaci a implementaci zaručí. Děkuji. Děkuji. Teď eh, Gesine Meissner. Děkuji. Georgi, nebudeš dlouho čekat, budu to, zvládnu to rychle. Eh, samozřejmě, spoustu kompromisů jde správným směrem v sociálních otázkách eh, se nikdy neschodneme, ale myslím, že je důležité vidět, že eh, zaměstnavatelé poskytují určité pracovní podmínky, ale neměli bychom nijak paušalizovat a kritizovat najednou všechny zaměstnavatele. Je třeba mít vyvážený přístup, balanced approach, jak se tomu tak hezky říká. Ale a chtěla bych pochválit kompromis číslo 16. Tam je i můj pozměňovací návrh, i návrh kolegyně Dlabajové. Tam nám šlo o to, abychom ten text, který původně byl protekzionistický a připomínáte Jonesův zákon ze Spojených států, proti němuž teď bojujeme třeba v té typu. Samozřejmě je naším cílem, aby bychom měli na, lidí, na lodích eh, evropské, evropské zaměstnance, aby lodě pluly pod evropskou eh, vlajkou. Myslím, že bychom se toho měli držet a neměli bychom eh, po Američanech se opičit ve všem. Děkuji. Georg. Děkuji, pane předsedo. Já chci obecně přivítat to, že jsme měli dostatek času na diskusy. Nebývá tomu tak vždycky a vítám to velmi v tomto případě. Myslím, že v této zprávě bychom měli být odvážní a ambiciozní, protože v očekávání věcí příštích toho balíčku, který je ohlášen, tak myslím, že je třeba eh, eh, jasně říci to, co by komise do toho měla zahrnout proto velice vítám to, co udělal pan zpravodaj. Ta zpráva je velmi dobrá. Ty kompromisy hodnotím pozitivně, všechno to jde po mém soudu správným směrem. Dvě věci považuji za důležité. Za prvé, spojení pracovních podmínek a bezpečnosti. Pan zpravodaj na to jasně poukázal, že tady existuje souvislost, která uh, bohužel je často popírána, tedy ve smyslu, v tom smyslu, že bezpečnost s pracovními podmínkami nijak nesouvisí. Já si tedy myslím, že souvisí. Když je člověk přetažený, unavený, ve stresu, tak tam roste riziko, jak na silnici, tak i v jiných způsobech dopravy. A druhá věc, kterou chci zmínit, to jsou kontroly. A Tady bych rád eh, odkázal na to, co řekl kolega Telička. Já si myslím, že tady je eh, otázka subsidiarity a kompetence členských států. Samozřejmě to by se nemělo nijak ohrožovat, ale myslím, že bychom rozhodně měli upozornit na to, že změny, které jdou tímhle směrem a které se týkají implementace, tak tady hlavně pro země, kde se odehrává přeshraniční doprava, vznikají různé právní podmínky a tady by se mělo na tom popracovat ještě víc. Kontrola členských států, ze strany členských států, členské státy se zavázaly, že budou procentuálně k objemu dopravy provádět kontroly. Tenhle počet kontrol, ten procentuální podíl nedodržuje žádný, žádný členský stát. Některé členské státy dokonce vůbec nepředávají žádná data. Takže tady je třeba, aby komise vyvinula na členské státy trochu větší tlak, aby se dodržovaly ty kontroly. A pak samozřejmě vítám návrh kolegy Kocha kontroly. Ano, ale pak samozřejmě musí navazovat i sankce, které budou substanciální, ne nějaké takové sumičky, které zaplatíte z peněženky. Myslím, že bychom měli dbát víc na kontroly a měli bychom dohlížet na to, jak členské státy implementují legislativu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat panu zpravodaji za, zprávy, za, za práci, kterou na zprávě odvedl v posledních týdnech a měsících. Měli jsme velice ostré diskuse, spoustu pozměňovacích návrhů. A z těchto pozměňovacích návrhů on musel nějakým způsobem sestavit ty kompromisy. Já jsem sám přispěl devíti pozměňovacími návrhy a pan zpravodaj tyto návrhy do kompromisu zapracovala. Za tomu děkuji. Vím, že ve výboru pro dopravu teď sepisujeme stanovisko ke právě výboru pro zaměstnanost, ale myslím, že v každém případě bychom měli říct jasně, co sociální dumping tady pro nás v našem výboru znamená pro tu naší příslušnou oblast kompetencí. Myslím, že ne všichni chápeme tento fenomén stejně v různých politických debatách a diskusích v různých členských státech se tento pojem vykládá vždy různě. Takže dokud nemáme jednotnou definici pro tento pojem, tak budeme tady mít problémy s tím soustředit se jenom na náš eh, na naši oblast, tedy na dopravu. Ve svém pozměňovacím návrhu číslo 42 jsem na tento problém upozornil. Myslím, že se tomu rozhodně musíme věnovat. Zmínili to ostatně i jiní kolegové. V pozměňovacím návrhu číslo 112 jsem se dotkl dalšího problému. I další kolegové ten problém zmínili. Tady jde o různé. různé typy vozidel. To jsou vozidla pod 3,5 tony. Tady jsou otázky pracovních podmínek hrozně důležité. U řidičů, kteří řídí vozidla nad 3,5 tony se předpisují určité regulace, určité podmínky. Po určité době jsou řidiči přerozdělováni na menší vozidla, kde dále pracují. To je možná úprava. Samozřejmě je to úprava, která je byrokratická i náročnější, ale možná by to byl špat, nebyl špatný nápad. Co se týká dosavadních debat a diskusí na toto téma, myslím, že diskuse nebyla až tak vyostřena, jak být mohla. Již jsme vedli diskuse, které byly výrazně intenzivnější. Ten problém, respektive ty problémy v této oblasti vnímám především z pohledu pracovníků. To vyplývá i z toho, že jsem členem frakce SAD. Ale chtěl bych přitom zároveň říct, že se domnívám, že západoevropští kolegové z Francie, z Německa, z hosta eh, mají na paměti především eh, ochranu firem na svém vlastním trhu. Tady bych uvedl příklad třeba poskytovatel služeb ve Francii, který se snaží chránit nějak svůj trh a snaží se vytlačit eh, středo- a východevropské firmy z trhu, samozřejmě vyžaduje, aby středo- a východoevropské země nebo řidiči z těchto zemí, aby pracovali za západoevropské ceny, ale uh, na druhou stranu později u sebe doma se obracejí na řemeslníky, třeba instalatéry, klempíře ze střední a východní Evropy, protože tihle řemeslníci jsou levnější než západoevropští. Třeba když pak hledají chůvu pro své dítě, tak zase zaměstnají někoho ze střední a východní Evropy, protože to výjde levněji než chůva z Francie. Tedy v této oblasti je třeba postupovat opatrně. A to proto, že zájmy mohou být velmi rozmanité. Děkuji. Děkuji, Vim van der Kam. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Téma, o kterém dnes dopoledne hovoříme, patří, myslím, k těm vůbec nejdůležitějším v oblasti dopravy. Je krásné tady hovořit o CEFu, o EFSI, o koridorech TNT, ale pokud se nám nepodaří získat podporu lidí, občanů, tak budeme mít obrovský problém. Mnozí z nás zažili volební kampaň v roce 2014 a vedli jsme ji tak, že jsme hovořili o více sociální Evropě. Pro mnoho lidí je Evropa pouze byrokratickým monstrem Bruselu, které nemá vůbec nic společného se sociálními aspekty, kterému jsou sociální aspekty jedno. Proto je důležité, abychom se dnes podrobně sociálním dempingu věnovali. Druhá poznámka, a tady vlastně opakuji to, co řekla polská kolegyně. Cenové rozdíly na vnitřním trhu neznamenají automaticky sociální dumping. Tady musíme být pozorní opatrní. Na členském tr- vnitřním trhu máme rozdíly v cenách a v kvalitě, což patří k zá- základnímu jádru našeho vnitřního trhu. To není sociální dumping, to budu tady neustále opakovat. Pokud budeme tyto dva aspekty směšovat, tak se z toho stane nějaká nepřehledná kaše. A druhá další poznámka. Pojem sociálního dumpingu. Je jasné, že u nás na politické skupině EPP máme velký problém s tímto slovem. A to vede také částečně k tomu, že Evropská unie sama sebe byčuje mimo Evropskou unii nás vidí jako na, za sociální příklad. Když se podíváme do Číny či do dalších zemí, do Indie, tak musím říci, že v Evropě máme skutečně velmi dobrou situaci, pomoc dobré východisko. Ale co říkáme? My sami sebe kritizujeme a říkáme o sobě, že jsme banánová republika, že tady máme sociální zlořády. Z 100 dopravců v Evropě Minimálně 80 dopravců poskytuje dobré sociální podmínky a dobrý příjem svým zaměstnancům. Takže zde se musíme mít na pozoru. Když říkáme, kdybychom řekli, že v obrepě, v odvětví dopravy, je všechno v nepořádku, že to není vůbec sociální, to není pravda. A pane Inilsne, já vás prosím, abyste to ve zprávě takto odlišil, zcela jasně odlišil. A na závěr, pane předsedu, ještě k tématu kontrol. Hovořil o tom pan Koch a také pan Bach. Sociální legislativy máme mnoho, ale jde o to, aby byla skutečně dodržována. Mnoho členských států přijede do Bruselu a tady slíbí, ano, to zařídíme, bude to v pořádku, ale a na národní úrovni to potom nedodržují. Mám dobré kontakty s ETF, což je Evropská eh, Federace zaměstnanců v oblasti dopravy, a ty jasně říkají, že není třeba vytvářet nové zákony. Je třeba pouze dbát o to, aby stávající předpisy byly dodržovány. A nyní se dostávám k té Evropské silniční agentuře. A tady bych se připojil k tomu, co řekl pan Van Dalen. Eurocontrol Route, tato organizace by mohla pomoci. Nikdo si nepřeje v Evropě zavádět novou byrokracii. Ale zachování sociální legislativy a její prosazování, to je otázka subsidiarity. Ne, že bychom na evropské úrovni v této oblasti neměli nějaké kompetence, ale provádění, prosazování té legislativy, to je úkol, který, je, který spadá do subsidiarity. Děkuji, předseda. Děkuji a nyní Ismail Ertug. Děkuji mnohokrát. Mnohé již bylo řečeno, já si myslím, že Náš zpravodaj Jens Nilsson odvedl velice dobrou práci a i nadále ji bude odvádět, ale a také musí. Ne. To také proto, protože jsme za poslední tři čtvrtě hodinu viděli, jak různé jsou naše představy, naše vnímání světa, řekl bych dokonce zde v sále. Například, když Eh, ještě bych předepsal, Peter van Dalen říkal, že nemáme být ideologičtí a v tom s ním naprosto souhlasím, nemáme být ideologičtí. Je třeba, abychom vzali na vědomí realitu. A realita je toto, pokud řekneme, že jsou cenové rozdíly na vnitřním trhu, že musí existovat a že to automaticky není sociální dumping, nebo nemusí to sebou automaticky sociální dumping přinášet, no tak já samozřejmě Mm, v tom vidím jistou logiku, ano, jsem toho schopen, ale co pak uděláte? My jsme ti, kdo například eh, vyčítáme Emirátům, že se snaží tlačit na náš trh pomocí nízkých cen a to říkáme, že je sociální dumping. Ale když je to uvnitř Evropské unie, tak to najednou sociální dumping být nemá. To je skutečně něco, na co se musíme ještě blíže podívat a vyjasnit si to a v rámci uh, silničního balíčku si myslím, že to bude možné. Definici potřebujeme, to tady zaznělo od všech, zleva i zprava, od všech kolegů, že je třeba jasnou definici mít. Pokud se ale podíváme na, naši, na dnešní situaci, tak eh, tady bych eh, ještě rád se obrášil na naše konzervativní kolegy a připomněl mě, že ten level play field to souvisí explicitně s tím, zda tady v oblasti mest či oblasti sociální dumpingu, ať to nazveme jak chceme, budeme mít tu správnou legislativu a půjdeme správným směrem. Já nevím, s kým z ETF si hovořil, ale ta sama organizace ETF a celá řada dalších organizací říkají, že je potřeba, abychom měli novou legislativu a že, a tady podporuji všechny, kteří to doposud řekli, že zejména je třeba mít správné prosazování těch předpisů. A tady se ptám Evropské komise, proč? Proč Evropská komise to neprosazuje? Vždyť Evropská komise je strážkyně smluv, má k dispozici veškeré nástroje. A když se dívám, jak jedná DG Competition v určitých věcech, jak velmi rychle přichází s postupy pro porušení povinnosti, pro porušení smluv, tak nechápu, proč nejednáte tady, protože je zcela jasné, o které země se jedná. Já tomu nerozumím a pak se divíme, že při volbách někteří voliči nám přebíhají k rasistům, ano, protože ti to se věnují těmto tématům samozřejmě z, z různých motivů, ale prostě se tomu věnují. Ale lidé, kteří chtějí svým volebním chováním protestovat, tak pak jdou k ním. Takže to není pouze otázka sociální demence, či toho, zda chceme být ideologičtí, či ne, ale myslím si, že je to ta zásadní otázka, kterou máme v EU a musíme si ji zodpovědět, a totiž, jak vlastně se postavíme k občanům a zejména k pracovníkům a zaměstnancům tedy. A když se ohlédnu zpět, a mám na mysli tím volby do Evropského parlamentu, a pak když byl zvolen pan Juncker, a on řekl zcela jasně, mnohem jasněji než jakýkoliv jiný konzervativní předseda komise, jasně řekl, že musíme mít na mysli aspekt sociální Evropy, že musíme se tomu věnovat. Tak někdy mám pocit, že členové jeho konzervativní politické rodiny tuto snahu pana Junkera jaksi nepochopili. A pořád pouze buší na ideologii, ale tak to není. Takže já ještě jednou připomínám, že skutečně v oblasti level playing fields bychom měli zajistit eh, to, že podpoříme naše podniky tak, abychom netrestali nakonec ty, kteří pravidla dodržují, kteří dodržují doby řízení odpočinku, kteří poskytují řidičům dobré ubytování, ty, kteří platí podle tarifních dohod, kteří eh, jak si poskytují dovolenou a tak dále. A bylo by tedy vhodné, kdybychom k tomu nepřistoupili jako k ideologii, ale jako k zcela tvrdé reálné politice, abychom v budoucnu skutečně dokázali ten problém vyřešit. Děkuji. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Tady můj stanutkuji. Připomínám, Svoboda prohybu pro osoby a zboží patří k základům Evropské unie. Z politického i ekonomického hlediska je to naše největší evropská vymoženost. Každý rok máme přeshraniční nákladní dopravu v takovém objemu, že celkově je to ve výši více než 2 biliony eur. Společný trh se tedy zakládá na této skutečnosti a pro mne je důležité, abychom vnitřní trh ještě dále posilovali, abychom povzbuzovali ke svobodě pohybu a nevytvářeli nějaké překážky. Ano, Uvnitř Evropské unie, co se týče platů pracovníků, existují velké rozdíly. Proto máme v Evropě jistá pravidla. Máme pravidla pro hospodářskou soutěž. A také je velmi důležité to, abychom dbali o bezpečnost silničního provozu. Je tedy důležité, aby ty vozy byly v pořádku a řidiči musí být kompetentní a pracovní podmínky musí být podrobeny dohledu a kontrole. Je jasné, že je třeba dodržovat dobu řízení a odpočinku. To je nesporné, ale pro veškerá tato témata již máme pravidla, již jsme to upravili na evropské úrovni. Pouze je třeba, aby to bylo lépe kontrolováno. Nemůžeme vytvářet další překážky volnému pohybu osob a zboží. A ještě jedna poznámka. Agentura pro silniční dopravu. Já to vidím velmi kriticky. Pokud eh, budeme na nové problém je reagovat vždy tím, že zřídíme nějakou novou agenturu, tak si myslím, že to nebude ku prospěchu věci. Nová agentura není vždy tím nejlepším řešením. A zejména pokud jde o otázky dopravy, tak bychom tady neměli postupovat eh, podle různých sektorů a mít proto jednotlivé agentury. Musíme chápat dopravu jako celé, dopravu lodní, námořní, železniční, silniční, tyto způsoby dopravy jsou logisticky propojeny a neměli bychom tady vytvářet jednotlivé oddělené agentury pro jednotlivé odvětví v oblasti dopravy. Děkuji, děkuji a nyní Izabela Demonty. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co před chvílí kolegyně říkala o jednotném evropském trhu. Tento trh eh, má smysl a byl vytvořen proto, aby povzbudil konkurenci. Ale je pravda, že ta konkurence se musí opírat o obdobné podmínky a to samozřejmě vyžaduje určitý čas. Ale pokud se nám toto nepodaří splnit, tak eh, to bude eh, znamenat, že zde máme pouze teorii, ale nikoli praxi a ten evropský projekt se zastaví na půli cesty. Pokud jde o automobilovou dopravu, v tomto okamžiku máme některé země, kde ti eh, silniční přepravci jak si utratí více za prá- tu složku práce, jiní více za tu složku pohoných hmot. A již to vytváří nerovné podmínky a často se to hraje právě na ty mzdy. Co se snaží dělat ti přepravci? Snaží se eh, snižovat eh, tarify, ale také Eh, nebo mzdy, ale eh, zvyšovat eh, ten počet pracovních hodin, nedodržují tedy ty podmínky, různě manipulují s těmi tachografy a tomu musíme bránit. Něco podobného se děje i v oblasti dopravy. I tam se hovořilo o tom, že existují určité způsoby, jak ty podmínky ošidit. A co to můžeme dělat? My samozřejmě se musíme snažit bojovat proti těmto postupům. Musíme se snažit inovovat, například pokud jde o ty eh, tachografy, eh, také eh, podporovat takzvané asistované řízení a musíme dbát i na ty kontroly. To, co je stojí v kompromisu 6, to je, myslím, velice smysluplné a já chci v této souvislosti poděkovat jak zpravodaji, tak stínovým zpravodajům, nejen tedy za to, ale také za ten velký počet kompromisních návrhů, u kterých se již podařilo dosáhnout schody. Naprosto zásadním faktorem je ale odborná e, příprava. V současnosti ty kontroly se zaměřují především na národní přepravce a to hodně vypovídá o tom, že je ještě před námi obrovský kus práce, který je třeba vykonat. Pokud jde o ty sankce, tak já souhlasím s tím, že oni eh, mají odrazující efekt, protože jinak samozřejmě, pokud nejsou kontroly, tak eh, je to trošku jako by ten samotný eh, zákon či předpis neexistoval. Takže je třeba zaručit odpovídající kontroly. A to jak v případě tedy pravidel pro kabotáž, v oblasti vysílání eh, pracovníků do jiných zemí a podobně. Myslím si, že nemůžeme tyto problémy ignorovat, musíme se snažit je řešit. Děkuji. Děkuji a nyní jsem se také přihlásila o slovo. Sociální otázka je samozřejmě zásadní. A když před několika týdny bylo setkání v Davosu, tak vyšlo najevo, že 63 osob vlastní více než polovinu majetku, než je majetek poloviny obyvatel celého zvěda. Víme, že i v Evropě se ty nůžky mezi bohatými a chudými stále rozevírají. Tedy máme čím dál tím větší počet bohatých lidí a čím dál tím větší počet chudých. Tedy dost peněz tady je. Otázka je, jak se rozdělí. A tady samozřejmě dimenze hraje velkou roli. Jistě, stejná odměna za stejnou práci, to je zákon, ale Neplatí to v Evropě. Tam jsou rozdíly. A někdy je to prostě využíváno, někdy k užitku někomu, někdy na úkor někoho. Pokud švédská zdravotní sestra jde do Norska, protože tam vydělá více peněz a v Norsku má stejné postavení jako norská zdravotní sestra, tak je to v pořádku. Pak si Švédsko musí zvážit, co s tím udělá. Pak jsme tady měli také tu situaci s tím, eh, volně, s tím eh, polským instalatérem a tam také samozřejmě, pokud tedy odešel někam jinam a měl stejnou práci v Německu a stejný plat, tak je to v pořádku. Pak samozřejmě mělo Polsko problém, že už nemělo žádné instalatéry, ale to byl problém Polska. To je v pořádku. Pokud ovšem dojde porušování pravidel, tak je důležité, aby tam byly sankce. Já si nedovedu například představit Němecnici, ať již bude v Berlíně či v Mnichově, kde by vydělávala zdravotní cesta z Bulharska či z Rumunska méně než v Německu. Tam je to zcela jasné, to je protiprávní, byla by to diskriminace a je třeba třeba to e, potrestat. Nesmí k tomu docházet. Ale uvnitř například německých spolkových zemích, já pocházím z Berlínu, tam e, mají učitele eh, o 500 eur měsíčně méně než v Braniborsku, takže všichni učitelé z Berlína odcházeli pryč, ale to je jasné. To si musí každý zvážit sám. Takže tímto směrem bychom měli jít. Pro mě je zásadní to, co jste řekli vy, kontrola a odpovídající sankce. A vím, že pamatuju si, jak jsme tady bojovali, když jsme tehdy rozhodovali o dobách řízení a odpočinku, jak jsme bojovali za to, aby tam byla nějaká minimální míra kontrol v té zprávě. A nyní se doslýcháme i ze strany komise, že vědí, že některé státy nekontrolují. Takže co učiníte, to je přece váš úkol jako strážkyně smluv. Tady dochází k porušování zákony. Vy víte, kdo jsou ti pachatelé a nic proti nim nepodniknete. To nemůžeme akceptovat. Proto zákony neděláme. Dokud tedy nebudou dodržovány zákony, které my tady vytváříme, tak samozřejmě E, nemá smysl chtít nové zákony či agentury, protože já se ptám, je to pak záruka toho, že se bude něco dodržovat. Tedy nejdříve jde o to, aby to, co už máme, se dodržovalo. To je zásadní. Praktická řešení. Ano, my jsme o tom diskutovali se řidiči nákladních vozů. Pouze jeden příklad. Jeden takovýto řidič z Rumunska nám říkal, že 8 měsíců nebyl v Rumunsku podstatě jezdil po, v západě, po západním Německu a dostal rumunský minimální plat ve výši 250 eur a byl placen pouze za kilometr, ne za hodinu. Tedy pokud stál někde hodinu v dopravní zácpě, tak to byl jeho problém a nedostal za to zaplaceno. To je přeci naprosto nepřijatelné. A pak Eh, byla, eh, hovořil se tady o těch o praktických řešení a zástupkyně organizace ETF řekla, ano, existuje řešení, to je ten tachograf. Tam je, je můžeme to jasně vidět, kdo kde jel, kolik kilometrů ujel. Na tomto základě můžeme mít dobré předpisy a kontrolovat je. Ale pak řekla, ano, komise to chce, rozhodlo se to, ale bude to zavedeno až za 20 let. Tedy Konkrétní praktická opatření ty již existují, ale není možné, abychom je zaváděli až za 20 let. Tím zničíme více věcí než ty, které jsme si tady vybudovali za posledních 50 let. Tedy pokud praktická řešení jsou, je třeba je i hned realizovat, abychom odstranili sociální dumping. A je jasné, ne všichni podvádějí, to je jasná věc, ale jde o ty černé ovce, těch 20% a není možné, aby to šlo na úkor těch poctivých. Není možné, není možné aby podnik, který dobře platí, již nebyl konkurenceschopný pouze proto, že ostatní podvádějí. Tedy pak skutečně, tedy chceme stejnou odměnu za za stejnou práci, kontroly a pokud bude někdo přistěžen, že porušuje pravidla, tak ty sankce musí být takové vyšší, aby si skutečně řekl, tak to už po druhé neudělám. Děkuji a nyní má tedy slovo ještě jednou na závěr. Komise. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem krásné dopoledne. Já mám nejprve dvě obecné připomínky k návrhu zprávy a také k kompromisním návrhům, které předkládá pan zpravodaj. A také bych eh, chtěl velice stručně zmínit eh, několik poznámek k některým z těch kompromisních návrhů. Hovořím zde jaksi pouze předběžně, nemáme zatím ještě formální pozici komise k tomuto stanovisku a k kompromisním návrhům. To ještě vypracováváme. Nejprve tedy ty obecné poznámky. Eh, padla zde otázka týkající se sociálního eh, dumpingu, tak jak se o ní hovoří v kompromisu 6. Komise se domnívá, že je velice obtížné a kontroverzní snažit se definovat sociální dumping. Myslím si, že by možná bylo až nebezpečné snažit se na základě tohoto konceptu stanovovat nějaké sankce či právní povinnosti. Chtěl bych zmínit eh, velice dobrý a stručný pozměňovací návrh, který několik členů tohoto výboru předložilo, především pan Zíle. Jde o návrh číslo 17, který říká, že neexistuje jasná a obecně přijímaná definice sociálního dumpingu a existují různé výklady tohoto termínu, což může vést, a myslím si, že zde je to právě velice důležité, což může vést také zmatku a v některých případech pod to mohou být e, zahrnuta protekcionistická opatření, která mohou vést narušení společného evropského trhu. Toto stanovisko komise sdílí. Chtěl bych jasně říci, že komise nějak nepopírá že jev sociálního dumpingu existuje. Ale jiná věc je tento koncept definovat právně. Pro komisi je, jsou zásadní dvě věci. Za prvé, potřebujeme jasná pravidla o přístupu k práci, k pracovnímu trhu, jasná pravidla týkající se pracovní eh, doby, pravidla jasně stanovující povinnosti eh, přepravců, především šelniční a letecké dopravě. Důležitá jsou tedy ta jasná pravidla a také dobré vymáhání těchto pravidel, především pomocí odrazujících sankcí. A pokud budeme mít eh, tato jasná pravidla a dobrou politiku prosazování těch pravidel, tak eh, myslím, máme dostatečné nástroje, abychom bojovali proti sociálnímu dumpingu, aniž si budeme eh, nutně muset eh, vymýšlet nějakou novou definici tohoto konceptu. U kompromisu 6 bych také jasně chtěl říci, že nejsme pro vytvoření tohoto nového nástroje, tohoto jakéhosi černého seznamu přepravců v oblasti silniční dopravy, Ono to vypadá hezky, ale my se domníváme, že to není vhodný nástroj na zlepšování prosazování legislativy. Další obecná poznámka k této zprávě, a již jsme o tom diskutovali i na předchozích zasedáních, je zde jasná potřeba vyvážení jednotlivých cílů podle smlouvy. My na jedné straně musíme podporovat vnitřní trh a především e, zásadu svobody poskytování služeb a na druhé straně zde máme zásadu sociální ochrany a spravedlivé soutěže. A je velice důležité tyto různé cíle mezi sebou dobře vyvážit. A já si myslím, že kompromis číslo dva pana zpravodaje se právě o toto pokouší. Ještě mi dovolte vyjádřit se k některým dalším kompromisům. Kompromis číslo 7 apeluje na komisi a členské státy, aby omezili různé způsoby atypické eh, způsobů zaměstnávání, protože to má negativní dopady na úroveň bezpečnosti. K tomu bych rád řekl, že, jak víte, komise 8. března přijala návrh na revizi směrnice o vysílání pracovníků a Zároveň komise zahájila veřejné konzultace, eh, které se týká Evropského pilíře sociálních eh, práv. Zvláště bych eh, poukázal na kapitolu číslo 2, která se zabývá spravedlivými pracovními podmínkami a zmiňuje různé nové způsoby flexibilní zaměstnanosti, které ale vyžadují také to, aby pracovníci byli řádně informováni o tom, jaké povinnosti vůči nim má zaměstnavatel. Kompromis číslo 9. Zde se na komisi apeluje, aby vyhodnotila potřebu jakéhosi elektronického rejstříku roku eh, všech přepravců, kteří mají licenci eh, pracovat ve společenství. Já si myslím, že musíme skutečně se zamýšlet nad tím, zda vytvářet nějaké nové nástroje, protože my již nástroje máme, měli bychom jich plně využívat. Chtěl bych především eh, zmínit RU, Evropský registr Eh, přepravců. Myslím si, že to má potenciál eh, zlepšit kontrolu nad tímto sektorem a já jsem zde nedávno byl, abych eh, právě představil ten návrh nařízení, jak zlepšit fungování ERU. V budoucnosti by ERU měl sloužit také, pokud jde k výměně informací o těch licencích, o těch povoleních a bohou, budou toho moci využívat e, i policejní složky pracující přímo na silnicích. Takže než budeme vytvářet něco nového, využijeme to, co již máme. Potom bych rád stručně ještě pohovořil o kompromisu číslo 10, kde se zmiňuje potřeba vyhodnocovat, v jakých členských státech e, ten přepravce skutečně působí, kde se odehrává ta jeho činnost. To je skutečně velice důležitá věc. My to vyhodnocujeme v rámci té revize legislativy o silniční přepravě a myslím si, že se zde uh, hovoří právě o těch letterbox companies. Kompromis číslo 14. Sociální rozměr letecké, strategie letecké přepravy. Uh, Nebudu se o tom vyjadřovat podrobně o tomto kompromisu, nicméně myslím si, že to nové znění, ten nový tón tohoto pozměňovacího návrhu jde správným směrem. Také bych rád zmínil kompromis číslo 17. Ten se zabývá otázkou transferu eh, pracovníků v případě změny hospodářského subjektu. Vidím, že pan zpravodaj včera ještě k tomu předložil nový pozměňovací návrh. Zde bych chtěl jasně říci, že komise a diskutuje se o tom v rámci čtvrtého železničního balíčku. Komise tady není pro stanovení nějaké obecné povinnosti e, pro e, transfer e, pracují, pracovníků. To se již řeší ve směrnici 2001 lomeno 23 a my se domníváme, že to, co se nevejde do této směrnice, by měly případ od případu rozhodovat národní orgány, případně by to mělo být předmětem kolektivního vyjednávání. Vidím ale, že pan zpravodaj zde tedy předložil nový pozměňovací návrh. My však nevidíme nějakou přidanou hodnotu tohoto návrhu ve srovnání s tím, co již v evropské legislativě existuje. A na závěr bych rád zodpověděl dva dotazy, které byly na komisi vzneseny. První se týká směrnice o vysílání pracovníků. Jak víte, komise přijala 8. března příslušný návrh a v tomto návrhu komise uznává, že aplikace této směrnice na oblast silniční dopravy vedla k určitým závažným problémům. A my jsme již oznámili, že bude potřeba vyjasnit způsob provádění této směrnice právě v oblasti silniční dopravy. Ještě to stále vyhodnocujeme, jakým způsobem to provést a jaká by měla být jaksi věcná podstata toho vyjasnění současnosti tedy k tomu nemohu říci více, komise se tím však usilovně zabývá. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, to je, to je taková ta obecná otázka. E, prosazování legislativy, vymáhání legislativy, e, zmíněna byla e, především v souvislosti se směrnicí 561 2006, která se týká pracovní doby a doby odpočinku řidičů. V současnosti probíhá revize, respektive vyhodnocování této směrnice, tohoto nařízení, ale již eh, nyní máme určité předběžné výsledky tohoto vyhodnocování. Za prvé, je zde jasná potřeba mít jednoznačná pravidla a podle těch předběžných výsledků vyhodnocování se zdá, že některá ta pravidla nejsou tak jednoznačná, jak by být měla. A druhá věc, která se velice jasně z toho hodnocení ukázala, je to, že je potřeba zlepšit prosazování. A zde ta prvotní zodpovědnost spočívá na členských státech. To neznamená, že Evropská unie zde nemůže nic dělat. Určitě zde něco udělat můžeme. Můžeme nějakým způsobem eh, zefektivnit eh, tu, to vymáhání především eh, tím, že budeme podporovat výměnu informací mezi národními orgány a snažit se o zlepšení koordinace mezi jednotlivými složkami, které dbají na dodržování pravidel a připravujeme v této souvislosti i určitou iniciativu. Zároveň vyšetřujeme celou řadu případů porušení Není tedy fér říci, že komise nic nedělá. My, samozřejmě, že to můžeme ještě zkvalitit, tu naši činnost, ale mohl bych zde jmenovat řadu příkladů toho, co děláme již nyní. My třeba máme stížnosti na činnost těch eh, společností poštovní schránky, letterbox companies, tak byť to není tedy eh, veřejné, tak já mohu říci, že my tyto věci vyšetřujeme a členské státy si, a je tedy možno si zjistit na webových stránkách, zda a kde je daná společnost eh, usazena. Děkuji. Ještě Marko Spípr prostě se chce něco zeptat. Jsem teď poněkud překvapen. Samozřejmě Děkuji za informace od zástupce komise, ale to přece všechno zatím jsou jenom kompromisní návrhy eh, zpravodaje, kde ty naše podněty vůbec v tom nejsou. Takže pokud je kolega nahněván, že to neviděl, ty návrhy, tak eh, to chápu, ale uh, Teď to zní, jako by to byl projednaný kompromis a komise k tomu dává své stanovisko. To naprosto spochybňuji. A za druhé, já žasnu, jsem teď na trialogu? Celou dobu jsem měl dojem, jako by komise hodnotila naše kompromise. Kompromisy, není to náš úkol formulovat náš nástroj, než nám komise začne udělovat své cené rady? Takže já jsem skutečně na výsost iritován tím, co se týká tohoto stanoviska. když obsahově je to cené, ale nechte nás dělat naši práci. A chci uklidnit kolegu, samozřejmě se můžete těch kompromisů účastnit, ale tak daleko teď ještě rozhodně nejsme. Děkuji, Smel Ertok. No, já bych chtěl, nechtěl nějakým způsobem dostávat zástupce komise do úzkých, ale prosím, pan předseda, já i ostatní zmínili otázky a ty by se měly dát dál. Proč Evropská komise nekoná? Když už víme, že existují země, které částečně neimplementují legislativu, no to určitě s tím bychom měli konfrontovat paní Bolc a myslím, že ani ta není dost mocná na to, aby to nějak eh, řešila, ale přesto bychom to neměli opomíjet. Protože myslím si, že s tím akceptance Evropské unie stojí a padá. Robert Zile, děkuji. Ano, Markus eh, mě poňoukl, abych se přihlásil, ale uh, Myslím, že bychom neměli, nemuseli vést tuhle diskusi před posledním zasedání stínových zpravodajů, to je tedy špatné pořadí, ale děkuji komisi za profesionální vysvětlení. Ano, my se staráme o to, aby ta zpráva, to stanovisko bylo dobré. To je pro nás důležité. Tak teď ještě Paní Delí, jestli chce. Pardon, pan Delí. Děkuji. No, já jsem chtěl ještě dodat něco z disku, po diskusi. Já jsem tady sice nebyl kontinuálně celou dobu, ale sledoval jsem dění venku. První a nejdůležitější ze všech krok je, abychom definovali ten eh, sociální dumping, ať už je ta definice jakákoliv. V posledních letech totiž eh, se odehrálo tolik negativního, co se pojilo s tímto pojmem, že bychom tu diskusi měli skončit. Budeme-li v ní pokračovat, budeme se dále jenom rozdělovat a budeme uh, posilovat všechen ten nesoulad. Děkuji, Petr Lundgren, ale stručně prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je poněkud znepokojující, že je tady vzbuzován dojem, jako kdyby nikdo nevěděl, co vlastně je, či má být sociální dumping. Podle mě sociální dumping znamená, že jsou řidiči vystaveni nátlaku, že je tady snaha zhoršovat jejich pracovní podmínky, že například musí ve svém nákladním automobilu být celý měsíc, tam se mít, jíst a dostanou pak měsíčně mzdu ve výši 250 eur. E, nákladní automobil to přeci není nějaký životní prostor, byt či dům. A pokud vše toto víme, tak přece nemůžeme tvrdit, že nevíme, co znamená pojem sociální dumping. Co tedy chcete, o čem chcete hovořit? Přece nemůžete říkat, že nevíte, co sociální dumping je a co pod tím pojmem máme chápat. Ještě také doplňující otázka z mé strany. Řekli jste, že eh, Právní úprava není jednoznačná a proto jsou za to odpovědné členské státy. My jsme tehdy velmi bojovali o tu formulaci a ta je jednoznačná. V, v případě dob klidu a řízení prostě členské státy mají povinnost kontrolovat určité procento objemu dopravy. A vy jste řekli, že ve své zprávě, že některé členské státy nekontrolují ani 0,1%, že prostě nekontrolují vůbec. Takže tady to není problém nejasné formulace nebo členských států, to je na vás. Vy musíte říct, co jste udělali, jestli jste něco udělali, protože vy jste za to odpovědní, jaký členský stát se tedy upozorňují na to, upozornili jste tedy na to, že tedy nedodržuje evropské zákony a že je povinen je dodržovat. Tady chci jasnou odpověď jinak bychom to museli rychle doladit. Ale nejsem o tom přesvědčen, protože tehdejší úprava byla naprosto jasná. Nyní máte ještě prostor k tomu zareagovat na poslední otázky a potom bude mít na závěr slovo pan zpravodaj. To... Pro mě je těžké něco dalšího k tomu dodat. Dodat k tomu, co jsem už řekl Jedna věc je, aby členské státy zajistily minimální úroveň kontroly. To my musíme sledovat, ale zároveň musím říct, že chceme-li zlepšit prosazování, tak to je otázka přeshraničního prosazování a výměny informací mezi členskými státy. Pokud odkazují hlavně na ty firmy v dopisních skránkách, ty letterbox companies, tak tady bychom měli poskytovat členským státům možnost eh, získávat informace od kontrolních orgánů jiných členských států. Řekl bych, že prosazování není jenom otázka počtu nebo procentuálního podílu kontrol, pokud chceme věci zlepšit, tak je to otázka především výměny informací a koordinace mezi orgány, které právo prosazují. Děkuji. Teď je na, na řadě pan zpravodaj, celou dobu naslouchal. Děkuji. Děkuji, děkuji srdečně všem za tuto velice obsáhlou a velice dobrou diskusi která přece jenom zabrala nějakou dobu a zaznělo to spoustu moudrých věcí. Jsem trošku zklamán z reakce komise. Komise reagovala na diskusi, kterou jsme tu vedli. No dobrá, komise může komentovat, když my přijímáme nějaké usnesení. Komise by bývala spíš měla reagovat na ty veskrze technické otázky, které tady padaly. Je samozřejmě možné, že kontrola se dá zlepšit. Ano, to prostě musíme. Máme zhruba 2000 kamionů ve Švédsku. To je číslo spíš nízké, aspoň tak vypadá. Ale když eh, Švédsko nebude přiměřeně provádět kontroly, tak by komise měla zatlačit na to, abychom kontroly zpříznili. No to je přece úkol komise. Bylo tady zmíněno spoustu otázek a já, jak už řečeno, jsem zklamán odpovědmi komise jako ostatní. Myslím, že komisařka bude muset počítat s tím, že se na ní ještě budeme obracet. Tento návrh k té směrnici o vysílání pracovníků, ten návrh se bez pochyby týká sektoru dopravy a mělo, měli bychom se tomu věnovat. Tahle směrnice má dopad na dopravu a proto potřebujeme konkrétní návrhy. A jsme na ně zvědavé, velmi zvědaví, jaké návrhy komise pro oblast dopravy v rámci této směrnice předloží a myslím si, že chceme stanovit takovou linii a chceme, aby komise potom viděla, jakým směrem se parlament ubírá. A já mohu hovořit o své vlastní zemi. To není otázka rozdílu východ-západ, spíš jde o otázku, že sociální legislativa je spojená s konkrétním trhem práce a tím vznikají eh, potom ty problémy. Právě v těch sociálních otázkách často máme různou situaci, různý názor a na to je třeba se podívat. Musíme stanovit pravidla, abychom v každé zemi mohli zajistit férovou konkurenci. Nechceme nekalou konkurenci a nechceme sociální dumping. Já si myslím, že je velmi, velmi důležité, aby Juncker konečně pochopil, že chceme posílit sociální pilíř. Pokud zaměstnanost, tak musíme tenhle pilíř brát vážně a komise připravuje ten železniční balíček a já si myslím, že to všechno hraje důležitou roli posílit sociální oblast. Krom toho si myslím, že komisi, kterou povedeme zítra se stínovými zpravodaji, v té diskusi bychom měli pokračovat, vypracovat společnou linii, abychom měli solidní, dobré stanovisko, které jasně ukáže, že říkáme ano spravedlivé konkurenci a ne sociálnímu dumpingu. A ještě jednu věc bych chtěl dodat k úřadům v oblasti dopravy ta Evropská agentura. Já si myslím, že kontroly se musí provádět na národní úrovni a komise se musí postarat o to, aby to členské státy dělaly. A já si myslím, že národní orgány nesou odpovědnost v první řadě. Nějaká evropská agentura dělá a kontroluje jiné věci. A já si myslím, že tato evropská agentura by mohla posílit tlak na členské státy nutit je dělat přísnější kontroly. To by mohl být úkol, aby kontrola v členských státech byla lepší. To vidím jako úkol Evropské agentury, Evropského orgánu. Jsem zvědav na zítřejší diskusi se stínovým zpravodaje. Těším se, děkuji. Děkuji ještě jednou, děkuji panu zpravodaji za tu zprávu, děkuji všem za tu napínavou diskusi, kterou jsme zažili. Dali jsme si na ní dost času, všichni to kvitovali s povděkem. Hlasovat budeme ve výboru 7. dubna, je to čtvrtek, bude to v 9 hodin ráno. Tímto končím zasedání a sejdeme se odpoledne v 15 hodin.